Ja, liebe Kolleginnen und Milé kolegyně a kolegové, chtěl bych eh, opět eh, zahájit eh, přerušené zasedání. Uc. Tak hlasování povedu v angličtině. Máme zde dvě zprávy k hlasování a začneme elektronickou kontrolou našeho hlasovacího zařízení. So vote is open. Zahajuji hlasování. Ten se mi líbí ten uh, each member who wants to vote uh... Prosím, všichni, kteří chtějí hlasovat, máte každý svoji hlasovací kartu, anebo je tady někdo bez karty? Vy máte dvě, výborně. Tak to blahopřeji, ale, ale my eh, to vidíme, takže je nás tady 23 hlasování, tak uzavírám toto hlasování a můžeme začít na ostro. Okay, first of all, the report... Tak, nejdříve zpráva Dereka Vohna, pozměňovací návrh, pardon, a ještě pan Gressle. Děkuji. Máme tady předložené ústní pozměňovací návrhy a já bych v souladu s pravidly parlamentu eh, proti ním znesla námitku. Znamená to vůči všem charakter. Jde o ty, které byly předloženy úst, písemně. B, C, D, E. Děkuji. Má ještě někdo k jednat z pořadu jednání nějaké technické problémy? Pan kolega? EPP má samozřejmě právo odmítnout eh, tyto pozměňovací návrhy, ovšem je to nekolegiální, není to obsahově zdůvodněné a není to ani rozumné. Eh, prostě jsou zde jiné názory na některé věci. Já myslím, že to je škoda, že vstupujeme do tohoto módu spolupráce a eh, naší kolegyně BP mohu říci, dělejte si přátelé, budete je potřebovat. Dobře, takže já bych tedy ještě krátce dal slovo paní Gresle, pak se mohou vyhádřit ještě další frakce, ale prosím, vraťme se brzy eh, k pořadu jednání. Pokud bychom chtěli hovořit o kolegialitě, bylo by dobře, kdybychom se třeba přes stínové zpravodaje předem dozvěděli, že je zde tento záměr. Já musím říct, že je to v podstatě bezpředmětné tady. Dobře, mohu se ještě zeptat, zda vaše eh, odmítnutí se stýká také vašeho vlastního ústního pozměňovacího návrhu. Ne. Dobře, ne. Dobře. No, takže můžeme přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Číslo dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo čtyři kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo pět pro, proti, zdrželi se schváleno, šestka odpadá, číslo sedm pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky pozměňovací návrh číslo sedm zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. schváleno. Nyní číslo 55, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, číslo 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, číslo 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, číslo 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, nyní 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se. Prověříme dvanáctku, zahájí hlasování. Končím hlasování. A schváleno. Třináctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtrnáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Patnáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvacet jedna pro, proti, zdrželi se, prověříme. 21, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to je zamítnuto. 21. Takže nyní 18 pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, proti, zdrželi se, prověříme také, 16. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyřka AFET, pro, pro, zdrželi se schváleno, 54 pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, AFET 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvacítka pro, proti, zdrželi se, schváleno, AFET 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 24 po částech, první část, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, Zdrželi se? To prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 1 odpadá, 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Agri 4 Agri 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Agri 2 pro, proti, zdrželi se prověříme. Agri 2, zahajuji hlasování. Končím za hlasování. A je to zamítnuto. Agri 8, kdo je pro, proti, zdrželi se. Opět prověříme. Agri 8 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Agri 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Agri 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno.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 a prověříme. Třicítka, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se a opět prověříme. 31 zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. AFET 2. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme. AFET 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. A FET 9, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. A FET 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. A FET 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. A FET 1 pro, proti, zdrželi se Prověříme elektronicky a FET 1 závěr hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to schváleno rozdílem jednoho hlasu. Nyní 32, kdo je pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, tak to nebylo jasné. 35 zahajuji, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. AFE 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno ústní pozměňovací návrhy. Nemůžeme hlasovat, poněvadž byly spochybněny. Ano, čili nemůžeme. Dále 30. Tak, hm, tak 37. ne, protože... Ano, 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 37. Myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme. Končím hlasování. Schváleno ano. 38 od, nám neodpadá, takže 38, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme. 38 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno tak e, ústnice nemáme, takže pokračujeme 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 40. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní D nebude, takže 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní E odpadá. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se. A to prověříme, zahájí hlasování 48. Končím hlasování. Schváleno 49 pro, proti zdrželi se schváleno 51 pro, proti zdrželi se schváleno 50 pro, proti zdrželi se schváleno 53 eh, po částech. První část pro, proti zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti zdrželi se zamítnuto. Ústní A. E, paní, to je paní Gresle. Budeme o tom hlasovat, pokud nemá nikdo nic proti. Takže hlasování e, o, o pro, proti, drželi se schváleno. 56 pro, proti, drželi se a to prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to je to zamítnuto, nebylo to jasné. Tak a nyní závěrečné hlasování po změněné podobě elektronicky zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřejeme zpravodaji panu Vonovi. A nyní budeme pokračovat hlasováním o zprávě Andreje Češkové. Je to bez pozměňovacích návrhů. Budeme hlasovat elektronicky. Zpráva paní Šeškové zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Ještě ne? Tak ještě ne. Hlasovali všichni? Tak prosím, hlasujte. Tak a nyní končím hlasování. Sváleno. Blahopřejeme paní zpravodajce. Děkuji a tím končím elektronické hlasování a vracíme se k řádnému pořadu jednání. Mrs. Rapporteur Česková, please. Hmm. Paní Češková, prosím. Eh, díky. Chtěla, eh, chtěla poděkovat všem kolegům, protože ještě počkám, až si vezmu sluchátka. Já bych chtěla opravdu poděkovat všem kolegům, protože ta urychlená procedura, která tady nastala, jak jsem včera zdůrazňovala při diskuzi nemojí vinou, tak přesto znamenala tento výsledek a proto velmi děkuji a doufám, že se nad pozměňovacími návrhy sejdeme ještě před hlasováním na plenárním zasedání. Děkuji ještě jednou. Yeah, thank you very much. Ano, děkuji vám. Teď už tedy budeme postupovat podle našeho programu jednání, bod 13 studie na téma, jaké jsou nezbytné podmínky účinné finanční kontroly v nadacích s větším počtem dárců a jaké příklady osvědčených postupů v této oblasti mohou být poskytnuty Evropské nadaci pro demokracii a svěřeneckým fondům EU. Naší zpravodajkou je paní Ines Ayala Sender. a je mi velkým potěšením přivítat tady paní Drakosin, která nám bude tuto studii představovat. Ale nejprve dám slovo paní zpravodajce. Eh, zda by nechtěla eh, něco na úvod říci, prosím. Paní Ayala Sanders. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za práci, kterou všichni odvedli na této studii a děkuji také interním službám Evropského parlamentu, kteří ehm, které ehm, se mnou spolupracovali a snažili se mi pomoci najít eh, co možná nejlepší řešení, pokud jde o Evropskou nadaci pro demokracii. Je to mladá nadace, jak víte, a je to v podstatě jedna z prvních evropských nadacích a vznikla z iniciativy polského předsednictví díky nasazení polského předsednictví, které samo mělo zkušenosti s bojem eh, s totalitním režimem a jedná se rovněž o nadaci, která chce řešit eh, konkrétní problémy eh, dnešní doby a Protože se tato nadace liší od eh, obvyklých fondů či jiných eh, institutů Evropské eh, unie, je potřeba proto najít nějaké řešení. Cílem nadace je pomáhat demokratickému rozvoji nad rámec běžných nástrojů, které Evropská unie má a které jsou mnohdy neúplně flexibilní, vyžadují předchozí dlouhodobé plánování, takže tato nadace by měla být schopna pomáhat jednotlivcům i organizacím, které bojují za demokracii, ať už je to v Africe či eh, jinde. Jedná se tedy o novou ehm, formu nadace pro Evropskou unii Eh, která bude oslovovat členské státy, ale také soukromé organizace. Eh, jinými slovy, bude se jednat skutečně o mm, organizaci, o nástroj zcela nové formy, který by měl ovšem využívat eh, z valné míry prostředků pocházejících eh, z Evropy. Teď je ve fondu zhruba 6 milionů eur, což jsou příspěvky jednotlivých členských států, například ovšem také eh, Švýcarska, které se rozhodlo podpořit toto nadaci a Teď je potřeba najít nějaký vzorec mimo jiné pro kontrolu tohoto zcela nového nástroje, nastavit správné kontrolní mechanismy, tak abychom zajistili, že všichni mm, přispěvatelé do této nadace eh, budou vynakládat své eh, příspěvky s určitou zárukou správného uplatnění. My jsme eh, vyšli z toho, že jsme posoudili nejrůznější nadace, které fungují po světě, eh, podívali jsme se na jejich přístupy, specifika a tato studie, která je dnes před námi, by nám měla pomoci eh, rozhodnout se, jakým způsobem budeme chtít kontrolovat Evropskou nadaci pro demokracii a zároveň by nám tato studie měla ukázat, eh, jakým způsobem eh, řešit například eh, vztahy mezi touto Evropskou nandací a fondy OSN Jinými slovy, doufám, že teď eh, budeme mít možnost si vyslechnout prezentaci jako završení předchozí rozsáhlé práce a že nám to umožní rozhodnout, jakým způsobem nastavit kontrolní mechanismy pro tento nový nástroj, jak případně současné mechanismy přizpůsobit, protože se jedná o nadaci, která je pro Evropu velice důležitá a která eh, ukazuje občanům, že se snažíme ehm, podporovat žadatele také mimo Evropskou unii, pokud eh, bojují za demokracii. Děkuji. Gracias. Děkuji eh, paní Ayala Sanders a předávám slovo paní Dragosin, abyste představila studii. Děkuji, je mi velkou ctí, že tady dnes mohu být a představit vám tuto studii o nezbytných podmínkách a osvědčených postupech, pokud je o účinnou finanční kontrolu nadací s vícerodárci. Nejprve bych připomněla cíl této studie, poté eh, provedu krátkou prezentaci organizací, kterým jsme se věnovali a z nich jsme se snažili poučit, využít jejich osvědčené postupy a pak to schrnu do závěru, tedy to, co by mohlo být zajímavé pro Evropskou nadaci pro demokracii. Takže pokud jde o účel této studie, tak evropské členské státy v nedávné době rozhodly, že vytvoří EED, tedy Evropskou nadaci pro demokracii, jejímž cílem je podporovat hluboké a udržitelné změny ve společnostech, které bojují proti utlačujícím režimům. Tato nadace by se měla financovat především z veřejných prostředků členských států Evropské unie a také Evropskou komisí. V této souvislosti jsme tedy dostali požadavek zpracovat tuto studii, tak aby bylo možné poučit se z jiných fungujících fungujících nadací po celém světě a zjistit, jaké jsou nutné podmínky pro účinnou finanční kontrolu v nadacích s vícero dárci a zároveň jsme se snažili využít um, osvědčených postupů z tohoto sektoru. My jsme se soustředili tedy především na tři témata. Jednak na řízení, zprávu takovéhoto druhu organizace, potom na externí kontrolní prostředí, které přispívá k vytvoření podmínek pro fungování usvědčených postupů. A třetí téma to je transparentnost, podmínka pro vytvoření důvěry. Eh, oslovili jsme různé země, kolegy po celém světě a analyzovali jsme nadace jak v Evropě, tak mimo ní. Například eh, nadaci Princess Margaret Hospital Foundation z Kanady, také Toronskou univerzitu ve Francii jsme oslovili Fondation de France a Fondation Dotey, což jsou dvě velmi významné nadace. V Indii eh, jsme oslovili Save the Children, Eh, protože tady byl eh, požadavek, eh, abychom zavedli nákladové účetnictví pro každého dárce konkrétně. Ve Švýcarsku jsme oslovili CICR a Global Fund, ve Spojených státech nadaci byla a Melinda Gates a nadaci Ford a ve Španělsku Fundación Internacional a je to tedy, jak vidíte, velice široký rozptyl. Oslovili jsme skutečně nejrůznější země a nejrůznější druhy nadací. Absolvovali jsme eh, pohovory eh, se zástupci těchto organizací, vyjma eh, nadací ve Švýcarsku a USA, kde jsme se museli spolehnout čistě na veřejně dostupné informace, protože nám interview odmítli. Co jsme se konkrétně tedy dozvěděli, co lze říci k osvědčeným postupům? Když se podíváme na to první téma, tedy řízení, zpráva, tak ehm, ehm, je třeba především stanovit si správný etický eh, kodex, který bude definovat pravidla pro monitorování, kontrolování potenciálních mm, střetů zájmů, závislostí a nastavit také protikorupční postupy. Dále je třeba zajistit nezávislost a odbornost lidí, kteří fungují v takzvaném odborném výboru. Ještě se podíváme na to, co to takzvaný odborný výbor je. Dále takovým osvědčeným postupem je mm, neplatit členům eh, rady guvernérů za jejich práci, pouze by měli mít hrazeny cestovné a nikoli tedy svoji práci. Dále se ukazuje, že je vhodné organizovat několik zasedání eh, rady guvernérů eh, během roku, aby to nebyla taková pasivní spící rada. Kromě toho je dobré ne slučovat eh, úřednické pozice eh, v správních radách. Je třeba omezit dobu mandátu v výkonném a řídícím výboru a také možnost opakovaného mandátu na jeden či dva mandáty. Dále je dobré definovat si strategii eh, na základě partnerského přístupu je dobré vytvořit auditní výbor, který bude mít za úkol dohlížet eh, na řízení rizik a vnitřní kontrolu. Je třeba také zmapovat eh, expozici vůči riziku a nastavit eh, příslušné kontrolní postupy, které budou případné riziko řešit. A pak jako takové další pravidlo je dobré, aby zástupci dárců nebo samotní dárci nepředstavovali více než polovinu členů v radě guvernérů. V některých nadacích, které jsme studovali dokonce, vůbec dárci v, kvůli nezávislosti v radě zastoupení nebyli. Podívali jsme se tedy, jak už jsem říkala, na velké, velké nadace, které obvykle mají dvouúrovňovou strukturu eh, takzvaný řídící výbor a radu guvernéru. To je nejobvyklejší. Kromě těchto dvou eh, útvarů. Tam je obvykle ještě v každé velké nadaci takzvaný odborný výbor, kde jsou odborníci na mm, problematiku, které se nadace věnuje, takže v našem případě by to měli být odborníci na demokracii a kromě toho má většina nadací takzvaný auditní výbor, který ehm, se věnuje mm, záležitostem vnějšího i vnitřního auditu a rizikům a kromě toho obvykle v nadacích e, bývá finanční výbor, Někdy je označován jako investiční výbor, který má na starosti politiku investování nadace. Dále ehm, je třeba říci, že nadace mývá výkonného ředitelu, ředitele, kterému pomáhá generální sekretariát takže vlastně ten výkonný tým je oddělený od toho řídicího týmu. Pokud jde o vnitřní kontrolu, tak mezinárodní rámec pro vnitřní kontrolu, takzvaný eh, COSO, COSO, Committee of Sponsoring Organizations, by mohl být dobrou referencí pro vytvoření rámce vnitřní kontroly. Cílem je zajistit efektivitu a účinnost vnitřních operací, důvěryhodnost finančních výkazů, dodržování legislativy a zajištění aktiv. Vnitřní kontrolní struktura musí být nastavena co možná nejdříve, již při vzniku samotné organizace a je důležité, aby to bylo skutečně v počáteční fázi pro mm, vzniku nadace, aby e, byla ustavena v kultura vnitřní kontroly. Dále je třeba mít na paměti, že kontrolní struktura by měla být vždy upravena podle velikosti nadace a činností, kterým se věnuje, aby tady existovala rovnováha mezi náklady na kontrolu a mezi efektivitou kontroly, abychom se vyhnuli přes příliš velké byrokracii. A poslední eh, dobrý eh, invest Osvědčený postup je zpracovat mapu rizika, to většinou má na starosti auditní výbor, který navrhuje také postupy vnitřní kontroly, monitoruje je pravidelně a případně, pokud je to potřeba, tak je upravuje a reviduje. Dále, co se týká eh, vnějšího kontrolního prostředí, tak ve většině zemí je nadace registrována u nějakého státního úřadu, obvykle to bývá povinné podle legislativy dané země a nadace mají eh, většinou nějaký veřejnoprávní prospěšný účel, aby mohly být osvobozeny od daně. To je také velice důležitá věc. To znamená, od samého začátku musí být jasně definován účel nadace je třeba zajistit, eh, aby eh, ten veřejně prospěšný účel přetrvával po celou dobu existence nadace. Dále třeba zajistit, že pokud se používají veřejné prostředky pro fungování nadace, tak tam musí být ze strany státu posílena státní kontrola, což může mít různou podobu. Samozřejmě, že nadace by měly podávat finanční výkazy a výroční zprávy příslušnému státnímu orgánu. Osvědčeným postupem je také to, že podmínky kontroly ze strany eh, dárců se organizují jednotlivě, individuálně pro každého dárce, pro každý projekt eh, a tyto podmínky eh, jsou provázány na strukturu nákladového účetnictví, tak aby bylo možné eh, sledovat náklady na kterýkoliv z projektů nadace a informovat o těchto nákladech dárce. Ve většině zemí které jsme studovali, eh, je většinou jmenován nějaký externí auditor, většinou je to ze zákona povinné, ale eh, u neziskových organizací eh, to bývá věc dobrovolná. Neziskové organizace se sami snaží získat nejrůznější osvědčení ehm, dokazující správné řízení. A v neposlední řadě třeba také zdůraznit správné nastavení náklady mezi, rovnováhy mezi vnější kontrolou a přiměřenými správními náklady. Státní kontrola funguje různým způsobem v závislosti na země, zemi, kde nadace působí. Někdy Je na to vyčleněn eh, specifický státní orgán, ale v podstatě lze říci, že stát vždy velice pečlivě sleduje především ten veřejnoprávný prospěšný účel a v některých zemích eh, se zaměřují také hodně na eh, administrativní náklady, které často mají eh, určitý strop, může před, mohou představovat pouze určité procento celkových nákladů. Pokud je o vnější kontrolní prostředí, tak tady máme jedinou výjimku, jako Švýcarsko, kde mají výjimku ze, ze zveřejňování finančních výkazů. Vnější auditní kontrola bývá povinná s výjimkou Spojených států, soukromých nadací, ale i když to není ze zákona povinné, je to považováno, považováno za osvědčený postup a u těch našich organizací, které jsme analyzovali, ten externí audit je. Státní kontrola se soustředí především na využití prostředků, jak už jsem říkala, a na to, co se stane v případě zjištění nějakých nesrovnalostí a nedodržování zákonem Většinou je taková nesrovnalost zjištěna buď to státním úřadem nebo externím auditorem a v takovém případě může přijít nadace o výjimku eh, z daně, může být zbavena osvobození od daně, může být eh, za určitých podmínek dokonce i rozpuštěna či zrušena. Často se uplatňují mm, kontroly ze strany financujících partnerů, které, kteří určují účel financování a ze strany neziskových organizací, například Imagine v Kanadě nebo Comité de la Charte ve Francii nebo ZEVO eh, ve Švýcarsku. Pokud jde o transparentnost, to je to třetí téma, eh, které je patrně nejjednodušší na implementaci. Prvním krokem směrem k transparentnosti je pochopitelně komunikace s veřejností, která je přístupná, dostupná obvykle přes internet. Ta komunikace by se měla věnovat nejenom um, historickým eh, finančním výkazům, ale také všem dalším akcím, na které nadace použila prostředky. Eh, je třeba také pod publikovat ehm, strukturu nadace, etický kodex, stanovy, hodnoty. Podobně zápisy ze zjednání výboru výborů a správních rad je dobré zveřejňovat na internetu v rámci transparentnosti. Správ, výroční zpráva a auditované finanční výkazy by rovněž měly být na internetu nebo nějakou jinou veřejnou formou být k dispozici. pokud eh, probíhá veřejná kampaně na získání prostředků pro konkrétní projekt, tak by k tomu měly být publikovány veškeré související eh, dokumenty a také potom výstup z takového mm, projektu a jeho posouzení, pokud je to možné. Jako osvědčený postup eh, funguje také zveřejňování platů všech členů výkonného výboru a rady guvernérů. Je dobré zveřejňovat také politiku udělování grantů a postupy, které s tím souvisejí. Některé nadace publikují také zprávy o vnitřním auditu na svých webových stránkách, takže veřejně zveřejňují expozici vůči riziku, své vnitřní kontrolní postupy, nedostatky zjištěné ve vnitřní kontrole a akční plány, které schválili pro vyřešení takových zjištěných nedostatků. A v neposlední řadě se v rámci transparentnosti otevírají některá zasedání řídícího výboru či rady guvernérů veřejnosti, aby měli možnost se jednání zúčastnit a sami se přesvědčit, eh, jakým způsobem se rozhoduje. Na závěr bych tedy řekla, že kdybychom se podívali na tuto studii z hlediska Evropské nadace pro demokracii, tak naše doporučení eh, by bylo asi takové, že je dobré omezit počet členů, kteří zároveň působí v Radě guvernérů a ve výkonném výboru. Dále eh, by bylo eh, dobré eh, zřídit odborný výbor, který bude eh, zahrnovat odborníky na demokracii. Bylo by dobré také vypracovat postupy pro vnitřní kontrolu hned od počátku fungování nadace, vytvořit takzvaný auditní výbor, kde budou odborníci na finanční záležitosti a vnitřní kontrolu a řízení rizika. Eh, bylo by dobré pravidelně hodnotit tuto organizaci a její činnosti, což už nyní vyžaduje eh, legislativa a posílí to samozřejmě také transparentnost. Pokud jde o vnitřní kontrolní prostředí, tak eh, zde eh, by bylo možné zařadit doplňkové externí kontroly k těm, které stanoví legislativa. Přitom nesmíme ovšem zapomínat na správnou rovnováhu, kterou je třeba nastavit mezi efektivní kontrolou a snahou na druhé straně omezit administrativní náklady. Pokud jde o transparentnost, tak eh, zde by bylo dobré zpřístupnit informace například na webové stránce komun- správná komunikace by se měla týkat všech činností nadace. Evropská nadace pro demokracii by měla mít také postupy eh, proti korupci a všechny tyto postupy by měly být zveřejňovány a osvědčené postupy, které jsme zjistili v naší eh, studii, by měly být pro EED eh, zdrojem eh, inspirace. To by bylo ode mě vše. Děkuji za pozornost. To je stručné schrnutí naší studie. Nebylo snadné eh, zhustit tu studii do takové krátké prezentace, proto jsem vám nyní k dispozici, pokud máte nějaké dotazy. Pan předseda, děkuji za prezentaci. Skutečně jsme se dozvěděli spoustu skutečnosti. Ještě máme 10 minut času na výměnu názoru, pokud se někdo chce na něco zeptat. Máte někdo nějaký dotaz? Chcete se vyjádřit? Nobody wants to take the floor. Nikdo se nehlásí do debaty. V tom případě dávám slovo paní zpravodajce. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za tuto prezentaci. Tato studie dospěla k velice důležitým závěrům, které eh, by měly být využity pro Evropskou nadaci pro demokracii. Měli bychom si toho být vědomi my tady v Evropském parlamentu. Já si beru z toho jako velice důležité ty informace, které se týkají správného nastavení rady guvernérů, aby tam nebyly žádné střety zájmu, abychom se vyhnuli eh, jiným druhům nesrovnalostí, dosáhli maximální transparentnosti, protože eh, to je nesmírně důležité u nadace takovéhoto eh, druhu, která má velice specifický mandát podporovat rozvoj eh, demokracie. Takováto nadace se musí vyhnout jakémukoliv eh, podezření ze špatných postupů nebo ze střetu zájmu. Proto bych navrhovala, aby se závěry této studie v maximální možné míře využili a bylo by dobré, aby byl v prské době ještě před řádným fungováním nadace jmenován výkonný ředitel této nadace a aby se okamžitě začaly uh, uplatňovat uh, všechny tyto velice důležité standardy. My už jsme mluvili s panem Brokem, panem Landsdorfem, s našimi kolegy uh, o tom, um, jak se vyhnout problémům hned od počátku, takže by bylo dobré vytvořit určitý výbor pro ověřování a kontrolu, tak jak vyplývá i ze závěru této studie. Děkuji. Yeah, <clears throat> that could be one of the outcomes. Tak eh, to by určitě mohlo být jeden z výsledků. Eh, já bych navrhoval, abychom to si projednali s koordinátory a pak to budeme konsultovat s dalšími výbory. Ta studie je k dispozici a určitě bude k dispozici všem členům. A já očekávám tady skutečně eh, plodnou, tedy vstup do plodné debaty. Děkuji vám za proběhlou rozpravu. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé, milé kolegyně a kolegové, jsem velmi rád, že na tomto zasedání mohu přivítat delegace různých účetních dvorů. Tato delegace je vedena panem Erbem ze Spolkového účetního dvora a panem Meringem, panem Pilcrem, paní Marie-Ange Matez účetního dvora Francie a dalšími eh, senior auditory ze Švédska. Jsem velmi rád, že dnes se účastníte našeho zasedání. Vítám vás srdečně na veřejném zasedání našeho výboru. Můžeme nyní přejít k následujícímu bodu na pořadu jednání.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 Okay. Uh, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Dámy a pánové. Dámy a pánové, chtěl bych eh, pokračovat v eh, přerušeném jednání. Chtěl bych eh, srdečně mezi námi přivítat pana komisaře Šemetu. Dnes mám na pořadu jednání různé body, které bychom chtěli projednat s vámi. A během diskuzí v minulých týdnech jsem také navrhl koordinátorům, abychom vás pozvali a prodiskutovali s vámi otázku budoucích činností tak, aby probíhaly eh, bez problémů. Eh, a jde především tedy o činnost eh, orgánu OLAF. Jsme znepokojeni ve výboru a řeknu to svými vlastními slovy, jsme znepokojeni tím, že v posledních devíti až dvanácti měsících jsme e, prožívali situaci, kterou pokládáme za velmi problematickou a nepřijatelnou. Museli jsme zažít to, že po odstoupení e, komisaře Dalího členové dozorčího výboru orgánu OLAF rovněž odstoupili. Byl to předseda tohoto výboru, pan Timmermans, neuvedl žádné důvody pro své odstoupení a e, potom také odstoupil malcký e, člen e, tohoto výboru, paní z Gembry. Dále jsme museli vzít na vědomí to, že na seznamu následujících tří členů dva nebyli eh, ochotni vstoupit do tohoto dohledového orgánu a proto eh, tedy vidíme dohledový výbor, který vlastně není kompletní, což naznačuje přinejmenším to, že poměr mezi Olafem a generálním ředitelem, který je příslušný, a také eh, tímto Supervisory Committee eh, na druhé straně eh, není vztah dobrý, což není v zájmu parlamentu, komise ani rady. A proto jsme přemýšleli o tom, jak budeme postupovat v této situaci. Od dohledového výboru jsme dostali také výroční zprávu, ve které je uvedena celá řada problémů. A proto se ptám, zda my, parlament, rada i komise jsme udělali vše, co je nezbytné, aby otázka boje proti podvodům probíhala v stabilních podmínkách, tak, aby vše bylo zajištěno eh, v činnosti našich orgánů. Dále budeme hovořit také o příslušném nařízení, o kterém se má hlasovat. A v této souvislosti se domníváme, že je vhodné eh, to, aby otázka výroční zprávy dozorčího výboru byla projednána s vámi zvláště. Víme, že komise má zvláštní odpovědnost, protože orgán OLAF je nezávislý, ale přitom je součástí komise na základě právních rámcových podmínek, eh, tedy neexistuje evropské státní zastoupení pro eh, otázky podvodu, ale je nutné zajistit takový postup, který rovněž umožní sledovat dodržování zákonných eh, předpisů. Olaf i e, konference předsedů minulý týden požadovali, aby se náš výbor zabýval touto otázkou v zájmu veřejnosti, občanů i institucí je Eh, zde vyjasnit tuto otázku. A předtím, než vám předám slovo, bych chtěl říci, že jsme velmi rádi, že s vámi můžeme spolupracovat. Eh, očekáváme, že budete aktivní v této souvislosti a očekáváme také samozřejmě, eh, co nám řeknete, ale také dám slovo naší zpravodajce, pokud si to bude přát ale navrhuji, abychom nejdříve vyslechli vaše posouzení situace. Po rozhovorech eh, v té přípravné fázi eh, musím říci, že jsme znepokojeni a myslím si, že je nutné udělat vše, aby dozorčí výbor OLAFu eh, dobře fungoval. E, není to žádná nová situace, která zde vznikla. E, když jsem byl zvolen předsedou e, do tohoto výboru, tak jsem se setkal s předsedkyní paní Deato a ona ve své zprávě rovněž hovořila o pre- problémech, Eh, mezi dozorčím výborem a orgánem OLAF jako takovým. To znamená, že ty současné problémy nejsou vysvětletelné osobami dozorčího výboru OLAF. jež eh, jsem slyšel od těch odcházejících členů, že existuje potenciál zlepšení. Po celém roce jsme zjistili, že těch problémů není méně, spíš naopak se domníváme, že došlo k další eskalaci v této situaci. A tady velmi úzce chceme spolupracovat s komisí a vyzýváme vás osobně, abyste převzal aktivní roli. Pane Šemeta, srdečně vás vítám, prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman, honorable uh, member. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Tak uh, my jsme se dohodli, že uh, budeme projednávat dvě věci, každou zvlášť, takže nejdříve tedy zprávu tedy toho mm, dohledového orgánu a poté výroční zprávu. Takže nejdříve začnu eh, výroční zprávou o činnosti OLAFu. Především vám chci poděkovat za pozvání eh, k této výměně názoru. Eh, tento bod máte také na plánu na zítřejším programu, ale bohužel Zítra na kolegiu komisařů projednáváme evropský semestr, eh, takže té zítřejší debaty se nebudu moci zúčastnit. Přesto ovšem si myslím, že je velice důležité, abych vám zde představil eh, své komentáře k této zprávě. nařízení o OLAFu eh, dohledovému orgánu dohledovému výboru přisuzuje velkou roli. Je třeba ochránit OLAF před vnějšími vlivy, zejména ze strany evropských institucí. Má za úkol zlepšit fungování OLAFu tím, že sleduje jeho aktivity. Většina těchto aspektů je obsažena ve zprávě za rok 2012 a zaslouží si naši pozornost. Tento eh, výbor je první zprávou současného dohledového výboru za tohoto mandátu. Tak je třeba říci, že v této zprávě, ve zprávě tohoto druhu se celá přirozeně musí vyskytovat kritika a eh, ta kritika by nás neměla překvapovat či šokovat. Nicméně, pokud se zaměříme na systémová doporučení, aby tedy došlo k vyjasnění příslušných eh, nedorozumění a aby všechny tyto věci se řešily konstruktivním způsobem. Toto uznává také dohledový výbor ve své zprávě. Uznává, že za, prvního, za tedy v prvním roce mandátu došlo ke zlepšení, například nové instrukce pro zaměstnance e, v vyšetřování, takzvané ISIPS, nové pracovní uspořádání mezi OLAFem a dohledovým výborem a pokračující e, reforma nařízení. To je 1073. V této souvislosti s potěšením konstatuje, že zpráva eh, vidí řadu zlepšení v obecných postupech a v reorganizaci OLAFu. Eh, toto například eh, obsahuje požadavek generálního tajemníka, aby byla Eh, implementováno doporučení OLAFu eh, ve věci evropského ombudsmana. Eh, generální tajemník má v této oblasti vlastní zodpovědnost v souladu se zákonným ustanovením. Dohledový výbor oceňuje strategii soustřečovat zdroje na vyšetřování a e, vyšetřovací orgány, vyšetřovací struktury jsou odděleny od politických struktur. To je e, považováno za krok vpřed e, ve zvyšování účinnosti práce OLAFu. Dohledový výbor dále uznává, že zavádění opatření a jejich e, lepší vyrovnanost je opět e, krokem vpřed e, v věci legitimity a účinnosti kroků. Generální tajemník je pozbuzován, aby pokračoval v této práci. Nyní se zaměříme na kritičtější poznámky dohledového výboru. Některé z nich již byly vyřešeny a v jiných Eh, je to, respektive některý z nich to zpráva také konstatuje. Za prvé, pokud se týče eh, výboru, eh, tedy přístupu k zprávám výboru KRIS, zde se konstatuje, že pracovní uspořádání vůči OLAFu eh, v prosinci loňského roku vedlo ke zlepšení situace. A toto uspořádání, tato úprava by nyní měla být revidována. OLAF eh, s tím souhlasí. Za druhé, eh, výbor se domnívá, že ve zprávách za těch devět měsíců bylo začerněno příliš mnoho informací a já už eh, jsem se dozvěděl, že eh, toto začerňování údajů bude na příště eh, omezeno. Dále výbor si přál být informován dříve v oblasti rozpočtových plánů. K dalším bodům ve zprávě eh, tady bude asi třeba provést eh, více opatření a já jsem generálního tajemníka Olafu eh, dal jsem mu instrukce, aby spolupracoval s dohledným výborem ve všech těchto věcech. Dále, pokud se týče dodržování lidských práv v vyšetřování OLAFu, není pochyb, že veškeré činnosti OLAFu musí eh, respektovat základní práva. A zpráva tedy konstatuje, eh, že eh, jednotka, že je oddělení pro kontrolu kvality, zde může sehrávat důležitou roli. Je třeba, aby tam, kde je informován o zahajování postupů generální tajemník, je třeba eh, kontrolovat jejich eh, soulad se základními právy a před jejich <clears throat> uzavřením hodnotit eh, z hlediska dodržování právu, práv a zákonů. Čísla, která máme, pokud se týče případů nebo počtu soudních procesů, kde je žalován OLAF. Od roku 2008 OLAF zahájil 1672 eh, případy vyšetřování nebo koordinace. K tomu patřilo 1117 lidí. A pouze v 15 těchto případech eh, strana sporu se obrátila na soud ohledně opatření přijatých OLAFem. A to je méně než 1%. Ve pěti těchto případech eh, byla sledáno částečné nebo úplné oprávnění takovéto stížnosti v soudu a vedlo to eh, ke nápravným opatřením, případně k odškodnění v jiných případech, tedy v těch zbývajících deseti případech, byly z různých důvodů eh, tyto žaloby soudně odmítnuty. Eh, myslím si, že tato čísla celkem dobře dokládají, že s lidskými právy, základními právy nemá OLAF zásadní či systémové potíže. V roce 2012 byla přijata určitá opatření, opatření, některá z nich eh, v rámci přechodu na nové vyšetřovací postupy. Předpokládáme, že tady už eh, nenastanou další potíže. Dohledový výbor vnímá eh, určité problémy s novými postupy a zde je třeba, aby byl veden dialog s generálním témníkem OLAFu neboť eh, eh, je třeba, aby byl takto nějak dojasněn nový právní rámec. Je eh, zjevné, že s vstupem nového nařízení OLAFu v platnost bude třeba nové postupy opět poněkud zrevidovat. V loňském roce už parlament a rada Eh, schválili příslušné změny, jenomže vzhledem k eh, pořadí věcí eh, bude potřebný další, další, další revize a já předpokládám, že se to vše odehraje v duchu spolupráce mezi OLAFem a dohledovým výborem. Generální tajemník OLAFu mne ujistil, že dohledový výbor dostane návrh nových předpisů a to znamená, že je bude moci připomínkovat ještě předtím, než dojde k její definitivnímu schválení. E, v jednom bodu se s výborem nezhodnu a to je v oblasti hodnocení změn v nařízení e, o OLAFu, jak byly dohodnuty mezi institucemi. Reforma OLAFu je na plánu v budoucnosti a já tady nechci zatím zacházet do detailu. Nicméně otázka role tohoto výboru je velice důležitá eh, v této debatě. Eh, jak se tedy k tomu staví komise? Z procedurálního hlediska bychom si měli připomenout, že toto není žádná novinka role dohledového výboru, jeho kompetencí a úkolů již eh, probíhala mnoho let a byla předmětem jednání v trialogu v roce 2012. Zároveň jde o nejcitlivější eh, problémy v debatě mezi radou a parlamentem, kde jsou zcela fundamentálně eh, odlišné názory. Eh, výbor by se tedy měl podívat na práci z eh, Olafu s nadhledem. Text, který byl dohodnut koncem loňského roku, eh, byl de facto maximum možného mezi kolegislátory. Role a pravomoci Olafu byly eh, řádně ohledněny eh, ve všech jednáních. Eh, opačné řešení by nebylo správné. Dohledový výbor nemá ani prostředky, ani za úkol provádět kontrolu všech vyšetřování Eh, OLAFu dříve, než jsou předány je výsledky předány národní orgánům. Neexistují pravidla, eh, která by popisovala odpovědnost a eh, odpovědnost tohoto výboru. Jestliže chceme rozšířit roli tohoto výboru, pak to bude nezbytné proto, aby byla zachována vhodná rovnováha a zajištěná nezávislost OLAFu. Stručně řečeno, v současném složení a za daného institucionálního rámce nelze eh, dohledový výbor eh, změnit na eh, exekutivní radu OLAFu. To by zcela změnilo charakter OLAFu, který dosud je zcela nezávisle řízen generálním tajemníkem generálním ředitelem. Neznamená to ovšem, že by činnost OLAFu nebyla zcela bez dohledu. Určitě je zde otázka eh, občanské zodpovědnosti, základních práv a tak dále. Z tohoto důvodu eh, se věnuje hodně eh, do práce na legislativním rámci, v němž se OLAF pohybuje. Za druhé, vyšetřování OLAFu je vyšetřováním administrativním, eh, které podléhá eh, revizi soudů, a to jak evropského, tak také národních. V rámci OLAFu chceme také v této věci zajistit ochranu všech práv. Komise eh, na základě zprávy konstatuje, že stále existuje prostor pro zlepšování činnosti OLAFu. Nicméně eh, vývoj v posledních dvou letech lze hodnotit jako dobrý. Doufáme, že budou dále všechny eh, zúčastněné strany spolupracovat v duchu dobré spolupráce. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři za toto dlouhé podrobné prohlášení. Mám tady tři kolegy, kteří se hlásí o slovo. Nejprve paní Kresle, prosím. Jako zpravodajka bych vám chtěla poděkovat, pane komisaři, za to, že jste přišel. Eh, v Německu pohádky končí vždycky tím, že konec je dobrý a pak se řekne, a když nezemřeli, tak žijí i eh, dodnes. Já bych eh, řekla, že Musíte udělat mnohem více, než nám vyprávěte krásné povídky o tom, jak by to bylo krásné, kdyby byl mír na světě. A proto vám se chci požádat, abyste nám řekl, co jste podnikl a jak jste ovlivnil eh, eh, předsedu a také dozorčí výbor. Eh, vždyť eh, šikanuje právě předseda OLAFu eh, členy dozorčího výboru, aby oni nepracovali a právě proto je zde potíž, určitá potíž. Chtěla bych po, zdůraznění bod 45 a také poznámku 35, kde se hovoří o chaotickém managementu. To jsou eh, takové body, eh, včetně tedy přílohy 3, což je velmi oblíbený bod, eh, tak je, myslím, nutné reagovat poněkud jinak. Já jsem se musela nechat přesvědčit, že text, který jsme vyjednali, eh, má obrovské mezery vzhledem k situaci, kterou prožíváme. A tak vás prosím, abyste eh, celou zážitost bral vážněji a neříkal jenom, no však ono se to nějak vyřeší. Ne, nevyřeší. Stále znovu máme před sebou permanentně stejné problémy, Eh, neustále eh, se musíme tímto zabývat a já se domnívám, že situace je dnes dramatičtější, než jak to vidíte vy. Interní opatření eh, generálního ředitele na zvýšení efektivity vedla k dysfunkci a k zhoršení boje proti podvodům. Jsou zde také určité limitní hodnoty které naznačují, že všichni zločinci světa eh, nebudou nijak pronásledováni eh, pokud eh, se tedy dopustí podvodu menšího než 1 milion. Ale to jsou velmi záležné záležitosti. Já nevidím, jak OLAF chrání zájmy Evropské unie. A prosím, abyste se k tomu vyjádřil. Prosím také, abyste vzal na vědomí další záležitosti, které byly zjištěny. Eh, je zde 421 případů, které byly zahájeny eh, v lednu 2012. Eh, takový případ je zahájen pouze, když je zde určité podezření, jak říká Evropský soudní dvůr. Eh, je to tedy pouze statistika, která zde je prováděna, že se určité případy uzavřou a potom zase eh, otevřou. Já se domnívám, že to jsou skutečně závažné zážitosti, které musíme brát velmi vážně. Především se musíme zabývat otázkou, jak jsou chráněna základní práva. Ta eh, vstupní eh, Vyšetřovací jednotka rovněž nemá moc možností, eh, ale to můžeme také projednat s generálním ředitelem. Chci upozornit na to, že když dozorčí výbor nebudeme dostatečně podporovat, pak budeme mít stále a permanentní problémy ten způsob, jak se postupovalo v případu Dali, je skutečně něco šíleného. Podívejme se na to, jaké případy byly projednány. Mnohé případy prostě pouze spí a nejsou vyšetřeny, protože eh, uběhne eh, příslušná lhuta. Ve 120 případech je obžalovaný dotazován a pouze v málo případech jsou dotazovány se věci. Jaký efekt měl případ Dali? Zde 7,5 všech rozhovorů se svědky eh, vedlo k tomu eh, to eh, případu. Eh, to je skutečně veliký obrovský elán. Eh, můžeme očekávat stejnou aktivitu také od vás, jako od členů dozorčího výboru. Eh, to, co jste říkal o ručení členů dozorčího výboru, je skandální. Je-li toto tím problémem, eh, pak budu v budoucnosti vyžadovat, aby všichni úředníci i ti korunovaní Eh, nesli eh, záruku za to, co dělají. Já nemám ráda, když je někdo zastrašován a eh, zde jsou lidé zastrašováni, aby nemohli dobře pracovat. Já se domnívám, že dozorčí výbor pracoval dobře. Já jsem také začala tak jako vy Eh, já jsem si vždycky myslela, že ten, kdo provádí kontrolu, prostě jenom ruší a proto eh, má být odstraněn. Ale když nyní vidíme eh, to, že ten úřad nám vlastně Eh, se ztrácí z našeho mandátu, eh, to je nevhodné. Eh, pane komisaři, vy jste se nevrhoval, nevrhal na řešení těchto problémů příliš energicky. To, jak probíhá spolupráce mezi generálním ředitelem a OLAFem, je ve vaší odpovědnosti. Komise by si měla spominout na svou hlavní roli roli, eh, disciplinární eh, roli, eh, která je rovněž stanovena. Je na čase, aby všichni se setkali a nestěžovali činnost dozorčího výboru. Ve výroční zprávě je celá řada bodů, které musí být projednány a nechápu, proč má dozorčí výbor tak těžkou situaci eh, při snaze nahlížet do dokumentů. Olaf eh, neměl jistě problém toto zaslat eh, komisi bez začerňování a já se nedomnívám, že by dozorčí výbor byl eh, o ním zdrojem informací eh, měrem na veřejnost. Já se domnívám, že dozorčí výbor je vámi nedostatečně oceňován. Pokud komise nepřevezme eh, dostatečně odpovědnost a když nebude také řešit problém dali, tak se vám to všechno rozpadne. Já se domnívám, že z pohledu určité helikoptéry, eh, tak jak by to chtěla rada a komise, eh, není možné se na tuto záležitost dívat, protože jinak je lepší nekontrolovat vůbec nic a dozorčí výbor prostě rozpustit. Eh, ještě se později vyjádřím detailně. Děkuji, to byla celá řada bodů které paní Gresle zmínila. Dovedu si představit, pane komisaři, že se budete chtít vyjádřit přímo k těmto bodům. Bylo jich jistě dost. Well, here I think it's... Děkuji. Je potřeba, abychom se vyhnuli nedorozumění. Já mohu říci zcela jasně, že jsou tady problémy mezi vztahem, eh, mezi Olafem a dozorčím výborem. To je pravda. To ano. Ale pokud jde o to, jak já chci řešit ten problém, je to konstruktivní přístup k řešení problému a rozhodně nechci obvinovat tu či onu stranu. kdybyste se mě zeptali, jak se stavím k dozorčímu výboru. Já jsem zrovna 13. května byl na zasedání dozorčího výboru a tam jsme diskutovali do poslední podrobnosti jeho zprávu a mluvili jsme také o tom, jakým způsobem zajistíme zlepšení ve fungování OLAFu jako takového a hovořili jsme o tom, jaká pravidla potřebujeme, abychom se vyhnuli takovýmto nedorozuměním a domnívám se, že se nám podařilo vzájemně si porozumět, pokud jde o vývoj do budoucna. Konkrétně teď, pokud jde o ten přístup eh, do systému eh, řízení případů, asi uznáte, že dohoda mm, která byla dosažena v této oblasti, je velkým pokrokem, protože předtím žádná dohoda, žádná pravidla ohledně těchto citlivých informací neexistovaly. Nyní tato pravidla máme. Dozorčí výbor OLAFu mi řekl, že se domnívají, že tato pravidla by se měla dále zlepšit. A já jsem tudíž reagoval slovy, prosím předložte mi návrh, jak by ta pravidla mohla být zlepšena a jsem si jist, že generální ředitel OLAFu to vezme v potaz a že o těchto zlepšeních bude diskutovat a že tato zlepšení následně zajistí to, že se nám podaří vyhnout se nedorozumění, pokud jde o přístup k citlivým údajům. Když se podíváte na statistické rozdělení přístupu k údajům, tak po schválení pravidel ISIPS eh, v prosince 2012, tak tam bylo 71 žádostí dozorčího výboru OLAFu získat přístup do systému řízení případů. Ve všech případech eh, žádosti eh, bylo žádosti vyhověno, dozorčí výbor přístup získal. Použil se ten třístupňový postup, který byl odsouhlasen a platí to pro šedes, v 61 případech z těch 71 případů. Žádal dozorčí výbor o plný přístup a také ho dostal. V deseti případech eh, dozorčí výbor žádal pouze o tu první eh, fázi, o ten první stupeň a dále nikoliv. Eh, takže vždy se domnívám, že je třeba konstruktivně se postavit k řešení problému. Další věc, o které jste hovořila vy, je, kdy dojde ke zlepšení situace. Tak třeba ta otázka začerňování údajů. Tak dozorčí výbor toto předložil Olafu jako problém, protože jim to znemožňuje kvalitně posoudit problémy týkající se spoždění, zpracovávání zpráv a tak podobně. Pravidla byla následně generálním ředitelem změněna. Generální ředitel požádal svá, své podřízené, aby upravili pravidla, aby pravidla dali k dispozici dozorčímu výboru k vyjádření. Olaf nakonec žádná vyjádření nedostal, takže tím pádem byla ta pravidla schválena. Teď už ovšem existují jasná pravidla pro začerňování údajů, pokud se jedná o údaje osobní povahy, ku příkladu, a týkají se těch konkrétních osob či svědků. Dále, co se týče těch eh, prahových hodnot, tak tady to je zjevně nedorozumění, protože za prvé bych připomněl, že v roce 2008 ten starý dozorčí výbor navrhl, že by se zavedly prahové hodnoty pro vyšetřování eh, OLAFu. To bylo doporučení dozorčího výboru z té doby a podle toho se OLAF následně zařídil. Nová pravidla ovšem situaci mění, protože ten jednoduchý postup pravidla de minimis eh, změnili eh, do podoby politiky priorit, eh, kde se uplatňují čtyři kritéria, pokud se má posuzovat vyšetřování nebo začít vyšetřovat pokud se má předat případ například národním orgánům pro další vyšetřování, tam jsou pravidla úměrnosti, přidané hodnoty vyšetřování OLAFu, nebo je tam eh, zahrnuto také pravidlo finančního dopadu a to čtvrté pravidlo nebo čtvrté kritérium – je kritérium subsidiarity. Na základě těchto kritérií či pravidel OLAF výrazným způsobem zvýšil počet vyšetřování v oblasti cel a strukturálních fondů. V roce 2012 vedl více než 180 vyšetřování myslím, že to bylo 186 případů, abych byl úplně přesný, v těchto dvou oblastech více eh, než dvojnásobný počet než v roce 2011, je to více než trojnásobný počet než v roce 2010 a snad sedm, sedminásobně vyšší počet než v roce 2009. Takže vidíte, že ta čísla i fakta mm, jak si mluví sama za sebe. Pokud jde o zdroje dozorčího výboru, tak se podívejme na finanční zdroje nejprve. Tady je třeba jasně říci, že dozorčí výbor každý rok dostává 200 000 eur z rozpočtu Evropské unie. Tyto částky se nikdy nezměnily a dozorčí výbor OLAFu nikdy tyto prostředky, které mu byly přiděleny, plně nevyužil. Taková jsou fakta. Pokud jde o lidské zdroje, tak dozorčí výbor OLAFu se domníval, že potřebuje dalšího pracovníka navíc aby mohl plnit své funkce. A tato záležitost se právě teď posuzuje a já se domnívám, že v Brzku bude vyřešena a že dozorčí výbor toho dalšího člověka navíc do sekretariátu dostane a tím pádem bude moci lépe plnit své úkoly. Pokud jde o ten základní přístup k ochraně základních práv, tak myslím, že tady mezi námi dnes nebude nikdo, kdo by se domníval, že ochrana základních práv není důležitá. Všichni se shodneme na tom, že to je významná záležitost. Ale jiná otázka je, jakým způsobem tuto ochranu nastavit, tak aby fungovala co možná nejlépe. Máme tady ten současný postup a nové nařízení o OLAFu, které stanoví zcela jasná pravidla pro ochranu základních práv žádá, aby OLAF do svého vnitřního eh, nařízení zapracoval ochranu základních práv. Ale důležitá je ještě jedna věc a to, že je potřeba systematicky a systémově posuzovat celý proces. Musíme udělat maximum pro to, abychom nastavili pravidla, která budou řešit všechny problémy, které souvisejí s ochranou základních práv. A pak ta otázka stojí, jakou roli by měl sehrávat dozorčí výbor a jakou roli by měly sehrávat soudy. Podle současného systému a podle nového systému úloha dozorčího výboru spočívá v systematickém posuzování potenciálních slabin v ochraně základních práv. Nejde ovšem o analýzu či posouzení každého jednotlivého případu. Práva a povinnosti jednat v souladu se současným a novým nařízením mm, by měla napříště eh, přináležet soudu, který by měl v plném rozsahu posoudit, zda jsou dodržována základní práva či nikoliv, tedy při vyšetřování případů ze strany OLAFu. A já už jsem ve svém úvodním vystoupení říkal, že jsou případy, a vy o nich velice dobře víte, starší případy, kdy soud vydal jasný rozsudek, jasné rozhodnutí případě, že nebyla lidská práva plně eh, respektována a důsledkem musí být nějaké další kroky, které OLAF musí podniknout a které musí zajistit generální ředitel Olafo. Je to tedy přístup, který by měl zajistit, že dozorčí výbor bude skutečně odpovědný za posouzení toho, zda jsou dodržována základní práva, ale ono to vlastně může znamenat, že dozorčí výbor OLAFu se bude plně podílet na vyšetřování a v tom samotném nařízení je to od úvodního ostanovení 18 nařízení, který výslovně zakazuje komukoliv, ať už je to komise nebo jakákoliv jiná instituce či orgán, včetně dozorčího výboru, aby do vyšetřování zasahovali. Takže takto ten systém funguje a já si myslím, že ten, systém, ten přístup je zvolen správně, protože jinak bychom museli celý systém úplně přenastavit, jinak nastrukturovat a to by si žádalo rozsáhlé diskuze a hloubkové posouzení, abychom si mohli dovolit přejít na jiný model fungování OLAFu. Yeah, thank you very much. Děkuji. A nyní paní Ayala Sanders. Sí, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já se eh, omlouvám, pane komisaři, že budu muset eh, za okamžik eh, odejít na jiné zasedání, ale chtěla bych vám poděkovat za veškeré informace, která jste nám přednesl. Děkuji také za tuto diskuzi na dotaz naší paní zpravodajky. Teď bych si dovolila dotknout se některých informací trochu podrobněji. Vy jste říkal, že eh, vždy tím velkým problémem v minulosti byl ten problém manuálu, který se neustále měnil, předělával a že tady byly také určité problémy se stanovami. Pracovníci OLAFu samozřejmě odvádějí svou práci, na druhé straně musí být také nějakým formálním způsobem chráněni během výkonu své eh, práce, protože také tomu eh, běžně i v členských státech. Takže myslím, že bychom měli být eh, dostatečně odvážní a dát tady příslušný právní statut. Myslím si, že Evropský parlament považuje tuto záležitost za velice důležitou. A je potřeba takto právně, právním způsobem pokrýt, ošetřit práci OLAFu a e, jejich pracovníků, ale i vyšetřovaných e, osob. Je třeba vyjasnit e, ten problém přístupu k vyšetřovaným e, případům Víme, že jsou tady osoby, které si stěžovaly na eh, zbytečné průtahy při vyšetřování, které se následně eh, odvolaly k Lucemburskému soudu, který jim dal eh, zapravdu. Takže je třeba dát nějaké záruky Eh, možná by se to mohlo vy, vyřešit tím, že bychom zpracovali manuál, kde by byly ochráněny a jasně definovány, definována práva osob, které jsou vyšetřovány, to na jedné straně, a na druhé straně práva pracovníků OLAFu aby bylo jasné, podle čeho eh, postupovat eh, a nebylo potřeba tyto případy dořešovat u soudu. Myslím si tedy, že by bylo eh, dobré, aby z této diskuze vznikl odvážnější přístup a byl vytvořen manuál, který bude dostatečně odvážný. Pokud jde o ten dozerčí výbor, tak eh, my vlastně o tom diskutujeme pokaždé, když diskutujeme o OLAFu a nebo s generálním ředitelem OLAFu. Já si myslím, že dozorčí výbor je skutečně eh, důležitý orgán, a je naprosto nezbytný pro fungování OLAFu. Je to záruka toho, že OLAF funguje nezávisle, že funguje efektivně a účinně a v rámci e, příslušných limitů. My jsme v parlamentu vždy říkali, že je potřeba, aby tento výbor měl možnost e, získat eh, informace o probíhajících vyšetřovaných případech, ne samozřejmě nutně přístup ke všem informacím, protože tady musíme dbát na nezávislost, eh, nezávislost eh, OLAFu. Nicméně v tuto chvíli tady existují určité pochyby, že vše funguje v pořádku a dozorčí výbor je pak vlastně jediný, kdo by měl zajišťovat nezávislost a navenek vůči dalším institucím, například nám jako Evropskému parlamentu, by měl zaručit, že práce OLAFu funguje eh, podle pravidel. Takže já bych vám chtěla připomenout, eh, že nesmíme spochybňovat eh, pozici dozorčího výboru že je potřeba umožnit naopak dozorčímu výboru, aby mohl plně naplňovat eh, své kompetence, aby si skutečně mohl být jistý, zda vyšetřování probíhá řádným způsobem. A na závěr bych chtěla říci, že vše, o čem tady diskutujeme, včetně toho těch stanov, ehm, Paní Gressle říká, že je potřeba eh, ty stanovy dále zlepšit. Já myslím, že důležité je, abychom dosáhli nějakého konsenzu a co možná nejdříve začali tyto stanovy uplatňovat a aby tam existoval dostatečný přístup flexibility a v případě potřeby by se tyto stanovy mohly později revidovat a vylepšit, ale důležité je, aby e, začaly platit co možná nejdříve Pokud eh, nezjistíme žádné nedostatky, tak je to samozřejmě všechno v pořádku, ale eh, pokud dojde na nějaký problém, tak se najednou začínají slabiny fungování OLAFu eh, vyjevovat a my potřebujeme zajistit, aby OLAF mohl plnit svoji funkci plně, to znamená bojovat s podvody, korupcí a ochránit tak evropské prostředky, ale na druhé straně samozřejmě chceme, aby byly zajištěny, zajištěna také práva vyšetřovaných osob a vidíme, že v tuto chvíli je to poměrně obtížné, což dokazuje případ Dali. Děkuji. Ja, vielen Dank, thank you. Děkuji. Nyní se mnozí eh, hlásí do debaty. Takže teď pan Píper. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Evropská unie je, co se týče finančních operací, kritizována z nejrůznějších hledisek. Já jsem toho názoru, že to, co vidíme jako možnost boje proti podvodům, je otázka, kde nemusíme připustit žádnou pochybnost. Protože nejenom před evropskými volbami bychom měli problém, ale spíš je to takový zásadní problém eh, v zacházení s evropskou myšlenkou. Mám takový dojem, že v posledních týdnech se stalo něco, co naznačuje, že se neustále točíme v kruhu a že skutečná fakta, která jsou předložena v souvislosti s případem Dali, nehrají žádnou roli ani dnes. Proto vás, pane komisaři, prosím o odpověď na otázku. Jste vy toho názoru, že v rámci vyšetřování ohledně propuštění komisaře Dalího skutečně všechno probíhalo metodami právního státu? Jste vy jako komise toho názoru, že to proběhlo v pořádku eh, při znalosti výroční zprávy dozorčího výboru? Mám druhou otázku. Řekl jste, že mnohé problémy mohou být také způsobeny tím, že dochází k přechodu ze starého systému vyšetřování do nového. Vy zde vidíte tedy určitý problém s tímto přechodem. Ale i dle staré systematiky, když jsou svědci manipulováni, když jsou manipulovány telefonáty, když dochází k zastírání ohledně informací předsedovi eh, komise, eh, když se určité podklady předkládají určitým eh, nevhodným postupem. Domníváte se, že tyto vyšetřovací metody dle starého postupu jsou legitimní a kde vidíte problémy starého způsobu vyšetřování? Nebo se domníváte, že takovéto nedostatky ve vyšetřování, které se zdají být eh, skutečně zločinného původu, jsou akceptovatelné? Musím ještě jednou říci, že všechno se stalo v roce 2012. A já jako zpravodaje pro absolutorium komise nechci aby se toto stalo předmětem právě toho absolutoria. Nechápu, proč nehovoříte otevřeně. Vždyť jsou eh, předloženy určité žaloby, které jsou eh, zásadní. A když eh, něco probíhá při nedodržování zásad právního státu, tak musíme eh, lecos takto formulovat. Prosím, abyste tady konkrétně zareagoval na jednotlivé výtky a nehovořil o změnách nařízení. Prosím, abyste nám řekl, jaké změny budou nastoleny ve systému vyšetřování. Děkuji. Ještě jeden kolega se může nyní vyjádřit a pak si vyslechneme odpověď. Pan Pelčitis. Eh, Děkuji. Pane komisaři za to, že jste přišel mezi nás, abyste analyzoval s námi eh, toto rozporuplné téma. Již bylo řečeno mnohé, situace se zdá být eh, komplikovaná. Eh, smyslem celé zážitosti však je to, abychom prodiskutovali tuto záležitost a snažili se ji vyjasnit. Nenalézáme však žádné řešení v tomto výboru. Vy jste fungoval jako spolehlivý člen komise ve vedení tak obrovského úřadu a z vašich dnešních výpovědí jsem pochopil, že jste si vědom svých kompetencí. Zmínil jste problémy s nedorozuměními a podobně, ale i já jsem očekával, že budete reagovat poněkud detailněji a přesněji eh, ohledně dalších aktivit proto, aby tyto problémy v budoucnosti již nevznikaly. Vy jste přispěl hodně k, eh, poli, k zlepšení situace OLAFu, ale musíte převzít politickou odpovědnost. Vy můžete za to, že předseda komise nebyl informován, což v některých případech není dobré odsoudit eh, oso, nějakou osobu bez toho, aby byla jasná jeho vina, eh, není vhodné. A proto se ptám, ve své době jsem eh, vedl ministerstvo stejně jako vy a proto se chci zeptat, zda jste pozval obě instituce k sobě, tedy dozorčí výbor i OLAF, a snažil se o dohodu o jejich eh, jednotlivých eh, kompetencích. Jedna instituce tvrdí, že musí provádět vyšetřování a ta druhá instituce je toho názoru, že ta první instituce není kompetentní eh, v této oblasti nebo jenom omezeně. Takže Pravděpodobně nemáme úplné informace a vlastně nevíme, co bychom měli podniknout v tom či onom případě. Chtěl bych vám popřát do budoucnosti, abyste zorganizoval takovouto společnou diskuzi ve smyslu vyjasnění problému. Je nutné navázat rozhovory ve smyslu dohod o reformách. A to tak, aby co nejvíce podvodů mohlo být vyřešeno. Děkuji. Děkuji vám. Tak já myslím, že je rozumné nyní eh, odpovědět na dosud položené otázky. Děkuji co se týče otázky interních postupů. E, de facto tady těch otázek zasnělo několik. Domnívám se, že je důležité, aby váš parlament schválil, potvrdil něco, o čem se devět let, celkem devět let jednalo návrh dohodnutý s radou obsahuje jasná pravidla na úrovni nařízení a tím dává Olafu možnost přijmout prováděcí ustanovení. A my víme, že situace je velmi dynamická a tudíž e, i OLAF musí mít možnost e, přizpůsobovat si pravidla, pokud se změní situace. Ale zásadní principy jsou zapracovány do návrhu nařízení a to je výsledek kompromisu jednání mezi radou a tímto parlamentem. A ono by prostě bylo vhodné, aby toto nařízení bylo prostě schváleno a tím pádem eh, by se dala odpověď na otázku stability. Co se týče přístupu k informacím, já myslím, že už jsem k tomu něco řekl. To se týkalo přístupu do systému řízení případů. Já jsem eh, dozorčí výbor požádal o předložení návrhů, tedy co si přeje tento výbor upravit v pracovním uspořádání. A jakmile dozorčí výbor nám svou představu předloží, představu, jak s tímto pracovním eh, uspořádáním, s touto pracovní úpravou naložit, tak to bude právě čas na to, aby si eh, Spolu sedli generální tajemník Olafu a dozorčí výbor a vyřešili konečně ten spor o tom, jestli informací je dost nebo ne. V případě požadavků ze strany dozorčího výboru. Dále je zde jeden obecný bod a zazněl také v otázce pana Pípra. Myslím si, že důležité je, aby se rozlišovalo mezi tím, eh, v čem spočívá nezávislost Olafu. A já myslím, že by bylo velmi špatné, kdybych já nebo kdokoliv z vnějšku zasahoval do vyšetřovací činnosti Olafu. A z tohoto důvodu musíme tento prostor nechat k rozhodování soudu. My máme dva soudy. Je to soud, tedy Evropský, eh, Evropský soudní dvůr a pak je tam Malt, Maltský soud, eh, který to v současné době řeší. A to skutečně není prostor pro politiky. To je na rozhodnutí soudu, zda ten či onen postup byl či nebyl v pořádku, zda byla základní práva respektována nebo ne. Jinak zjistíme, že zasahujeme do nezávislosti OLAFu. A to, co můžeme dělat my jako politici, a samozřejmě je to i naše povinnost, je pracovat na zlepšování pravidel. A my jako komise samozřejmě rádi budeme spolupracovat s vaším parlamentem na zdokonalování těchto pravidel. Je to konec konců naše, naše povinnost zasahovat ve zcela konkrétních situacích. skutečně eh, politikům je zakázáno, aby zasahovali do vyšetřovací činnosti OLAFu. Takže já jednoduše a prostě se nemohu vyjadřovat ke konkrétním problémům, které se týkají případu pana Galího. Poněvadž pokud bych to řekl, tak by to jednoduše a prostě ovlivnilo soudní vyšetřování, soudní jednání. A takové případy už tady máme. Takže já si opravdu myslím, že musíme zcela jasně respektovat a zachovávat nezávislost OLAFu a je také na soudech, aby rozhodovali v, této věci, v těchto věcech. Dále pan Balčitis se ptal na otázku informování předsedy komise. Já myslím, že tady také došlo k určitému nedorozumění v interpretaci dané situace, protože běžná, běžný standardní postup je takový, že všechny útvary e, komise dávají informace generálnímu řediteli a pak nastávají samozřejmě příslušné postupy komise. No a generální tajemník e, potom má za úkol e, podat informaci předsedovi komise. Nicméně objevila se tady jakási interpretace, podle níž generální tajemník eh, snad eh, nesměl, eh, nesměl informovat předsedu komise, no tak to není pravda. Ale pozor, to je důležitá věc. Totiž Olaf řekl, že v rámci informování předsedy komise musí generální tajemník Eh, prostě říci eh, předsedovi komise tam, kde je to vhodné, že eh, určité informace nesmí sdělit dál, ani třeba komisařům. A to je taky zásadní věc. Pokud budeme předpokládat, že OLAF má informovat dotyčného příslušného komisaře o detailech svého vyšetřování, tak to by samozřejmě bylo naprosto nepřijatelné, neboť by to automaticky znamenalo politické zasahování do vyšetřovací činnosti a to snad nikdo nechce. Komisař, který má tento stroj informací, eh, by měl v rukou obrovskou moc. Takže já si skutečně myslím, že e, současná pravidla a i ta nová pravidla, která e, pokud by byla schválena, e, znamenala by zavedení konkrétních opatření, jsou ve prospěch zajištění rovnováhy pravomocí. Jenom, jenom prosím velmi stručně, pane komisaři, vy jste velmi, velmi mocný komisař. A moje otázka je taková, to. Eh, podle eh, v rámci své zodpovědnosti byste měl informovat svého nadřízeného, tedy předsedu komise, o každém, každém případu, který se týká vašich kolegů komisařů. Tak to vidím já, nevím, jestli s tím souhlasíte. Moje eh, důležitá otázka zněla takto. Jestli jste přizval dva eh, do svého kabinetu zástupce eh, generálního ředitele a dozorčího výboru k tomu, aby vám to vysvětlili. Předvolal jste si je k podání vysvětlení? Já myslím, že to je důležité. Velmi, velmi stručná otázka. Tak co se týče první otázky, já myslím, že už jsem to odpověděl eh, docela jasně. Podle současných předpisů je OLAF povinen informovat příslušný orgán a podle vnitřních pravidel komise je tímto eh, orgánem generální tajemník a generální tajemník má potom zapovinnost předat tuto informaci předsedovi komise. A tato pravidla byla plně dodržena v tomto konkrétním případě. A co se týče práce Olafu jako takového a dozorčího výboru, já se s generálním ředitelem Olafu setkávám pravidelně nejméně jednou za měsíc a s výborem dozorčím jsem se setkal 14. května, předtím v březnu a tak dále a debatovali jsme o této problematice. A samozřejmě v případě potřeby eh, budu jednat s oběma abychom našli řešení, které oni sami si mezi sebou nedohodnou. Děkuji a nyní kolegové Geier, Stas a Gressle. Já eh. Srdečně děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji za vaše informace. Eh, v některých eh, bodech bych eh, vám chtěla vysvětlit, eh, s čím souhlasíme v tomto výboru a s čím ne. Eh, já jsem velmi vtěčen, když nám říkáte, že zjištění je porušení základních práv není v kompetenci tohoto výboru ani EPP. To říkám občas ale to je stanovisko, které jsem sdělil v tomto výboru již několikrát, ale jsem stále sám s tímto stanoviskem. No, nemám se této situace stracha, ale možná, že by bylo vhodné slyšet i z jiných úst eh, totéž eh, tiskové eh, prohlášení o vašem vaší demisi možná už je připravováno, ale s tím musíte eh, prostě žít. Ale nyní k tomu, v čem jsme si zajedno. Eh, jsem vám vděčen za to, co jste řekl ohledně svého vlivu, ohledně určitých eh, nedorozumění mezi dozorčím výborem a OLAFem. My jako výbor pro rozpočtovou kontrolu jsme žádali několikrát, aby OLAF měl více personálu ve oblasti vyšetřování. Generální ředitel to také udělal a šel dokonce tak daleko, že personál v dozorčím výboru škrtl, což zase není možné, protože eh, ten, kdo má být dozorován tímto výborem, eh, nemůže být eh, tím, který eh, vyšetřuje. Proto se domnívám, že tato dozorčí služba dozorčího výboru musí mít eh, dostatečné zdroje k dispozici, aby mohl také provádět svou práci. To je zcela jasné a nesporné. Na něk- kterých v některých eh, situacích jsme také diskutovali o tom, jak postupovat eh, ve stanovování eh, zdrojů pro celkový personál Geřet a Olafu. Tady jistě bychom souhlasili s tím, aby operativní personál Olafu byl posílen a také dozorčí výbor měl dostatečný počet eh, osob. To jsou důležité body, které je nutné konstatovat. Eh, zcela jistě eh, všichni chceme, aby OLAF a dozorčí výbor dělal svou práci. Jsem velmi ráda, že jste říkal, že to začerňování, eh, které eh, Olaf udělal, eh, mělo za cíl ochranu osobních údajů daných osob. Samozřejmě, že to nedělá dobrý dojem, když dozorčí výbor ukáže papír, kde je mnoho začerněných řádek a málo čitelných. A když řeknou, jak máme pracovat s takovýmto dokumentem, parlamentem. I na to mají právo. A děkuji vám za vaše stanovisko. Co se týče spolupráce mezi dozorčím výborem a OLAFem, jsme na cestě, která již je z části eh, uskutečněna, částečně leží před námi. Já jsem viděl velké uznání eh, za zlepšení eh, v OLAFu ale často bylo také řečeno, že se spolupracuje, ale možná, že také oba dva orgány nemohou dostatečně spolupracovat, když ten jeden dozoruje druhého. Ale se té eh, skutečnosti, že zde eh, ta dohoda byla eh, poněkud neúplná, toho tedy moci vidět, že spolupráce není, to je příliš. Eh, jedni chtějí eh, zůstat ve své nezávislosti a druzí chtějí eh, zase zajistit kontrolu OLAFu a to je náš jediný nástroj, který nám umožňuje podívat se na to, jak ty apokap apokapelitické návrhy paní Gresle mohou být zlepšeny. Myslím si, že dozorčí výbor OLAFu je naší vlastní zbraví a musíme zajistit, aby tento výbor mohl pracovat. K těm limitním hodnotám. Já se domnívám, že v tomto výboru nemůžeme akceptovat to, že OLAF bude provádět šetření až od určité mezní hodnoty a i sociální demokraté v tomto parlamentu eh, by eh, zatopili komisi, která by šla touto cestou. Eh, tady vidím, že mezní hodnoty však nejsou v textu samotném stanoveny. Je nutné tuto otázku ale vyjasnit. Mm. My nemáme žádný rozdíl mezi našimi politickými skupinami, co se týče této otázky. A zítra rád si vyslechnu od generálního tajemníka totéž. Když se podvodníci v Evropě mohou spolehnout na to, že nebudou eh, pronásledováni, když ukradnou méně než 1 milion. Já se domnívám, že ta formulace eh, toto tedy neříká. Ještě krátce k roli dozorčího výboru. Eh, co se týče pohledu eh, rady, tím nemohu souhlasit. Samozřejmě, že dozorčí výbor OLAFu se eh, musí eh, zabývat eh, jednotlivými zprávami, aby také překontroloval, zda všechno postupuje správně. Neznamená to však, že tento dozorčí orgán OLAFu bude individuálně prověřovat každý jednotlivý případ. To je taková představa, kterou někteří kolegové ale mají. Já se domnívám, že OLAF a jeho dozorčí výbor tohoto není schopen eh, na základě svých zdrojů a ani k tomu není pověřen. Musíme se podívat na to, zda jsou zde systémové problémy. V těchto případech, eh, pane komisaři, je nutné změnit eh, pravidla. Děkuji. Pan Stás. Děkuji, u voorzitter, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, minulý týden jsem byl na plenárním zasedání, kde se hovořilo o daňových podvodech, únicích, daňových rájech a e, diskutoval jsem hned po vás. Vy jste se vyjádřil a já jsem k tomu e, e, také řekl svou poznámku. Měl jsem takový dojem, že si rozumíme, ale toto porozumění dnes se zmizelo. Vy hrajete roli Piláta, bych abych eh, to popsal křesťansky. Pilát eh, Ponský, jak jsem také vyslechl v tom prvním příspěvku, a tak jak vy hovoříte o kompetencích členů dozorčího výboru, to je mm, upřímně řečeno velmi znepokojivé. Možná, že jste to neřekl tak výslovně, Eh, ale ten způsob a tón, jakým jste hovořil, eh, je jednoznačný. To, co jste řekl eh, o dozorčím výboru, je jistě také kryto předsedou komise. Vy děláte, jako kdyby členové dozorčího výboru byli užiteční idioti, ale to jsou velmi schopní lidé. Jsou to soudci, jsou to vysocí úředníci, vysocí představitelé, kteří již eh, uskutečnili mnoho práce a obětují ještě více času, aby eh, provedli svou činnost. My jsme hovořili o absolutoriu a šlo o otázku eh, komisaře Daliho. Já jsem se výslovně zeptal, co děláte vy, aby Olaf postupoval správně. Vy jste řekl, Olaf je nezávislý. Neexistuje zde v parlamentu, ale ani jeden poslanec, který požadoval, aby vy jste se zapojil eh, do otevřených eh, vyšetřovacích případů. O to vůbec nejde. Ale když se podíváme na případ Dali, pak vidíme, že to je v rukou dvou soudců a vy řeknete, my jsme náš úkol splnili, Olaf to udělal, eh, bylo to předáno eh, soudu a tady vystupujete jako Pilát Ponský. Já se domnívám, že úkolem komise je spíše eh, hlídačem smluv a eh, jedním z úkolů je předkládat návrhy, ale dále také máte odpovědnost za eh, rozumné dodržování smluv. Máte konkrétní kompetence v této oblasti. Jde o skutečně citlivé záležitosti, jde o vašeho kolegu. A bylo rozhodnuto, že to bude předáno e, soudům. Bylo by tedy logické, kdyby komisař kompetentní za OLAF a tedy váš šéf, který se nyní e, tomu brání, On by v rámci daného nařízení o OLAFu měl prověřit ještě jednou všechno, co bylo možné udělat, aby se ujistil, že ta práce proběhla skutečně racionálně. Dozorčí výbor nemusí mít náhled do každého jednotlivého případu, ale toto je specifický případ ten postup byl specifický a vedlo to k tomu, že generální ředitel se zapojil eh, sám a dozorčí výbor měl také několik otázek v této souvislosti. Olaf eh, to pokládá za velmi důležitou záležitost a já jsem se domníval, že úkolem komise je také eh, podívat se ještě jednou do příslušného nařízení a zjistit, zda tam eh, je nějaký nástroj, je se dozorčí výbor OLAFu, který musí zkontrolovat určité zážitosti. A dozorčí výbor si to také uvědomuje. Čili v těch bodech 1, 2, 3, 4 svého úvodu jste to e, popsal. Řekl jste, že je nutné eh, dbát nezávislosti, e, implementace nařízení, příslušných vhodných postupů a podobně. Ale toto komise neudělala. Šli jste do rizika, že eh, na základě nesprávného vyšetřování eh, se obrátíte na soud. A co když eh, oba soudci nebo jeden rozhodne o tom, že to nebylo vůbec eh, přiměřené a vy jako hlídač eh, smlouvy musíte přeci dát pozor právě v těchto citlivých případech. Vy tvrdíte, že ten dozorčí výbor má musí analyzovat eh, systematické problémy a to také dělali v roce 2012. Eh, to tak eh, proběhlo, ale kromě toho máme také výroční zprávu, o které dnes hovoříme. Pan Gajer ví, že zde je i několik pozitivních bodů po několika letech práce a já bych byl šokován, kdyby tam nebylo nic pozitivního. Dobře, jsou tam pozitivní věci, ale je tam také celá řada negativních bodů. A proto musím také přemýšlet o tom, jakou roli hraje komisař, který má kontrolovat OLAF. Ve e, výroční zprávě se dočteme, že je tam několik problémů a vy e, e, říkáte, ano, já hovořím s generálním ředitelem OLAFu a také s dozorčím výborem, ale otázka byla jiná. Dokázal jste obě strany přivést ke stolu, moderoval jste jejich diskuzi, anebo prostě jenom se díváte a získáváte hm, pár informací tady či onde. Chtěl bych se tedy zeptat eh, zcela jasně, ano, vy říkáte, to bylo doporučení bývalého dozorčího výboru, eh, je tady eh, poznámka 54 o limitních hodnotách a podobně, ale musíte přeci také říci, jak veřejnosti i nám, že tak eh, vysoká eh, limitní hodnota by měla být změněna. Takže bych chtěla vědět, eh, jak budete postupovat. Nařízení o OLAFu samotné, no, vy se nás ptáte, co máte udělat s tím textem a já se obracím na zpravodajku. Já jsem nebyl vždy ujednání, ale zpravodajka jistě, eh, takže my z toho se můžeme poučit eh, z té výroční zprávy, ale také z případu Dali já ani má politická skupina nejsme ochotni přijmout nové nařízení, které by na následujících je pět nebo deset let eh, zakotvila eh, to, co zde je. Spíš bychom měli společně s radou přemýšlet o tom, jak zlepšit spolupráci dozorčího výboru a generálním ředitelem OLAFu. Děkuji. Děkuji, kolego Stási. Já jsem vás nepřerušoval, i když zde budeme mít ještě další bod ohledně nařízení o OLAFu, ale to, co jste eh, řekl, eh, pak eh, jistě uspoří další část tomto bodě ohledně výroční zprávy dozorčího výboru OLAFA mám ještě dvě přihlášky do uh, diskuze paní Gresle a další. Takže paní Gresle, děkuji vám. Já bych se chtěla přihlásit o slovo, protože Pilát Ponský má skutečně nedobrou roli a já jako katolička eh, si vzpomínáme jednou do roka nejméně na tuto roli ale chtěla bych eh, se zmínit o otázce eh, nechybovosti. Máme však eh, pouze dvě osoby, které nikdy nedělají chyby, a to je papež anebo generální ředitel Olafu. To mě šokuje. Za každým zákonem eh, mám eh, státního zástupce a soudce a vy nám nedáváte právo říci, že tento zákon nebyl dodržován. A přesně to já říkám. Jako zákonodárce říkám, že nařízením 1073 o OLAFu nebylo dodržováno. Maltské eh, trestní právo nebylo dodrženo. Belgické trestní právo nebylo dodrženo. Článek 2 255 až mm, já nevím kolik. Toto nebylo dodrženo ohledně eh, nahrávek. Eh, Charta základních práv nebyla dodržována při nahrávkách stovkách eh, telefonátů. Eh, při získávání eh, údajů o telefonátech na Maltě nebyla dodržována Evropská charta práv, tedy práva na soukromý průběh telefonátu. A já se domnívám, že právě toto vyžaduje, abychom za každým zákonem viděli také soudce a státního zástupce. Ale je eh, nutné jít touto absurdní cestou? Pravděpodobně ano. Já vím, že jde o soud v Lucemburku, já vím, jak to tam vypadá, já vím, že tam bojujete o přežití a já bych eh, vám poradila, abyste teď udělal krizový management. Pokud to neuděláte nyní, tak to špatně skončí. Nikdo od vás nevyžaduje, aby se zasahoval do eh, běžícího vyšetření, ale žádám, abyste při tom každoměsíčním setkání eh, zasáhl do činnosti OLAFu. Eh, pokud byste toto udělal, pak ukažte také, že vy jste odpovědným komisařem pro OLAF a že tuto odpovědnost také přijímáte. Já bych byla ráda, kdyby výroční zpráva, která byla předložena 29. ledna, eh, vám byla předložena také. A eh, mám s vámi skutečně soucit, eh, to říkáme bez ironie. Já jsem položila otázku, kdo v komisi viděl tuto, eh, tento dokument a dnes pouze eh, mi řečeno, že generální eh, ředitel právní služby měl přístup k této zprávě a já se domnívám, že vy by se měl rovněž mít možnost se s tímto seznámit. Kolega Savamej. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste k nám dnes dorazil. Dovolte, abych se vrátil k tomu, co říkal kolega Gajer a také paní kolegyně Gresle. Ta apokalyptická vize. Pan kolega Gajer řekl, že někteří kolegové se domnívají, že dozorčí výbor by měl kontrolovat veškeré vyšetřování OLAFu. Já si myslím, že nikdo tady v sále není tak naivní, že by si myslel, že dozorčí výbor bude kontrolovat veškerá vyšetřování OLAFu. Ale přesto nejsem spokojen a zároveň jsem se vyslechl i vás, pane komisaři, a vyslechnu si vás znovu, ale jenom chci říci, že stávající situaci si nepřejeme. Nepřejeme si tu kouřovou clonu, Eh, protože lidé nás sledují a já už jsem to říkala tady v parlamentu několikrát, takže to ještě jednou zopakuji. Lidé, kteří si nás najali, mohli to tak říci, mm, to poslouchají, sledují nás a tato situace se jim nelíbí a my jim to nemůžeme vyčítat. Nemám na vás žádnou konkrétní otázku, pane komisaři, ale mám eh, takové jedno upřímné a trochu zoufalé přání. Prosím, Mějte na paměti, že tento případ je skutečně nesmírně závažný a ať se nám to líbí či ne, bude to mít politické dopady na nás všechny bez ohledu na stranickou příslušnost. Nemůžeme to tedy brát na lehkou váhu. Musíme vše do detailu zanalizovat. To ode mě vše. Děkuji. Děkuji. Eh, slyšeli jsme tady stanoviska z našich eh, kolegů a nyní prosím vás, pane komisaři, abyste zareagoval. Eh, Děkuji, zazněla tady celá řada otázek. Takže se na to podívám horizontálně. Pokud jde o eh, ty limity, jako to mluvil pan Gajer, pan Stas, tak eh, k tomu chci jasně říci, že tato čísla nejsou a neměla by být vnímána jako limity. V roce 2012 46 všech vyšetřování v oblasti cel a strukturálních fondů byla zahájena aniž by bylo známo, jaký to bude mít finanční dopad, a nebo zda finanční dopad byl pod příslušně stanovený práh. Přesto přeze všechno si myslím, že je legitimní, aby tento výbor a dozorčí výbor a OLAF společně diskutovali o tom, jak eh, priority politiky vyšetřování eh, zlepšit. A proto jsem to také navrhl při svém, eh, když jsem se zúčastnil zasedání dozorčího výboru. Pokud dozorčí výbor považuje tato pravidla za nedostatečná, tak je možné je zlepšit. Ale ještě jednou chci zdůraznit, že v roce 2012 Olaf zahájil dvakrát více vyšetřování v těchto dvou oblastech než v roce 2011. 46 vyšetřování bylo zahájeno, aniž by byl znám finanční dopad, a nebo i v případě, že byl finanční dopad pod stanovenou prahovou hodnotu. To znamená, že politiky, priority pro politiky vyšetřování splnily kritéria. Na základě těch kritérií Olaf rozhoduje, zda zahájí vyšetřování či nikoliv. A rozhodnutí nezahájit vyšetřování neznamená, že už tuto práci neudělá nikdo další. Jenom to znamená, že tento případ je poté odeslán národním úřadům a ty se musí rozhodnout, co v daném případě podniknout. To znamená, že tady rozhodně nedochází k beztrestnosti, jak jste uváděli někteří z vás. Naopak ty postupy jsou zcela jasné, fungují a hmm, doufám, že teď jsem to eh, vysvětlil. Samozřejmě, že nic není dokonalé a pokud je potřeba doplnit nějaká další pravidla, pro zahajování vyšetřování nebo stanovování priorit pro vyšetřování, tak to samozřejmě můžeme udělat a můžeme to navrhnout dozorčímu výboru a generálnímu řediteli OLAFu. Dále si myslím, že třeba vyhnout se nedorozumění, pokud jde o ten eh, celkový pohled eh, na funkce dozorčího výboru. O co tady jde? Jde o to, že eh, funkcí dozorčího výboru je systematicky posuzovat vyšetřovací činnosti OLAFu. Což ovšem neznamená, že by dozorčí výbor neměl mít právo podívat se na konkrétní případy. Naopak. Samozřejmě, že dozorčí výbor má možnost podívat se na konkrétní případy, prověřit je a dojít k nějakým eh, systémovým závěrům. Proto eh, byla tato možnost, tento postup nastaven. Pokud je potřeba, může být dále vylepšen, ale musím říci, že jsem vždy vyzýval dozorčí výbor, aby byl ještě proaktivnější, pokud jde o posuzování systémových záležitostí, které se týkají vyšetřovací činnosti OLAFu, protože přesně to je jeho úlohou dozorčí výbor má hledat systémové problesti, problémy v této oblasti. A, a s tím souvisí to stanovení pravidel a nařízení. My jsme vyjednali e, změny v nařízení a vyjednávali jsme v podstatě 9 let a nakonec se nám podařilo dosáhnout politické schody. Myslím si, že je ovšem důležité zafixovat tuto politickou dohodu a případně pak udělat eh, ještě ehm, další kroky a otevřít další diskuze k dalším bodům, ale nesmíme zapomínat na ta stávající pravidla těžko očekávat, že vyšetřování, nebo pardon, vyjednávání, která trvala 9 let, budou potom uzavřena během několika málo měsíců, když se navrhují ještě eh, nejrůznější eh, změny. Myslím si, že nejpravděpodobnějším výsledkem nakonec bude, že žádné nařízení schváleno nebude, protože rada se nedohodne a neschodne se na pozměňovacích návrzích. A pak tady budou zcela jasná pravidla, která povedou k tomu, že pokud není dohody během konkrétního časového údobí, tak se nerozhodne. A to může být důsledkem naší práce, která trvala Devět měsíců, eh, devět let, pardon, což neznamená, že bychom neměli usilovat o další zlepšení. Vy jste nám zaslali více než 200 dotazů, které se týkají nejrůznějších konkrétních témat a to jsou teď dotazy, které pracovníci komise a další dočení pracovníci řeší, připravují na ně odpovědi a já myslím, že tyto odpovědi by se mohly stát základem pro naši další práci, která by vedla k dalšímu zlepšení nařízení o OLAFu. Zopakuji ještě jednou, že teď dokončujeme práci na návrhu vytvoření úřadu Evropského státního zástupce a společně s tímto návrhem chceme politicky posunout dále také zlepšení nařízení o OLAFu. Ale je velice důležité, abychom se přidrželi toho, co už bylo dohodnuto a abychom neprodlužovali ta vyjednávání, která trvala už tak dlouho, už se dostáváme do druhého e, čtení a nakonec by mohlo, pokud nedosáhne rada e, schody s parlamentem, dojít e, k tomu, že celá ta práce půjde vniveč. Dále bych se chtěl k vyjádřit k problematice personálního obsazení. Děkuji panu Gejerovi za jeho slova. Je pravda, že reforma OLAFu si klade mimo jiné za cíl dát více peněz na vyšetřovací činnosti. K tomu došlo došlo k organizační reformě, k reorganizaci OLAFu. A pokud jde o personální obsazení dozorčího výboru, tak si myslím, že tato záležitost se blízké budoucnosti vyřeší a tento problém již přetrvávat nebude. Ovšem musíme mít na paměti, že samotná komise se zavázala, že zajistí snížení počtu pracovníků a také sníží financování, čímž pádem se nehledá řešení tohoto problému snadno, přesto věřím, že nalezeno bude a že to bude již velmi brzy. Teď, co se týče členů dozorčího výboru a jejich role. Musím říci, že to bylo právě vaše prohlášení, pane Stásy, eh, s nímž musím vyjádřit eh, svůj nesouhlas. Dozorčí výbor je naopak velice užitečný pro fungování OLAFu. Já jsem sám mluvil s jejich členy 13. května a mluvili jsme přesně o této věci, o které jste hovořil vy. Názor členů dozorčího výboru je jakousi přidanou hodnotou a myslím si, že přesně mm, e, tak by dozorce, dozorovaný měli e, spolu, e, spolupracovat. Navíc v dozorčím výboru máme zkušené odborníky, jejichž práce si nesmírně cením. To všem neznamená, že nemohou při posuzování konkrétních situací mezi dozorčím výborem a dozorovaným panovat určité názorové rozpory. Důležité je, že je zvolen konstruktivní přístup a že se konstruktivně hledá řešení. pokud už dojde k nějakým rozdílným názorům. A v řadě případů se podařilo tyto rozdíly překonat a nechce se opakovat, ale už jsem tady zmiňoval celou řadu oblastí, kdy po eh, zásahu dozorčího výboru OLAF zavedl opatření, například to byl ten problém s tím začerňováním informací, který se vyřešil, nebo pravidla pro udělování přístupu do systému řízení případů. I to bylo vyřešeno, ačkoliv eh, eh, je OLAF dál mm, otevřen případným úpravám těchto pravidel, pokud to bude potřeba a tak dále. Takových příkladů je více. A na závěr se chci vyjádřit k tomu, co řekla paní Gresle. Jde o ta nařízení, o legislativu. K tomu bych chtěl pouze říci, že nemůžeme jednoduše konstatovat nebo rozhodnout o tom, že legislativa té či oné země byla porušena. To není úlohou komise. O tom to musí vždy rozhodnout soud. Soudní řízení probíhají a uvidíme, jaký výsledek bude mít. Ale v mezidobí, jak už jsem říkal, budeme samozřejmě naplňovat svou politickou roli, což znamená, že budeme usilovat o zlepšení legislativního rámce. A proto připravujeme návrh pro zřízení úřadu Evropského státního zástupce a zpracováváme další e, možnosti, jak zlepšit nařízení OLAFu. To děláme jakožto politici, nebo je to naším úkolem. Well, and, uh, well... A ještě bych řekl, že to jsou vlastně dvě stránky jedné mince je také důležité, aby jak dozorčí výbor, tak generální ředitel OLAFu nebo celkově OLAF byli nezávislí. A mohu samozřejmě přizvat obě strany na jednání, ale je na nich, zda se dohodnou a zda přistoupí na takovéto zprostředkování ze strany komisaře. Až do posavat jsem vždy spolupracoval s oběma orgány, to znamená s OLAFem i dozorčím výborem a myslím, že se nám podařilo dosáhnout pokroku. Pokud obě strany e, budou souhlasit, tak samozřejmě můžeme zorganizovat i společnou diskuzi k problémům, společného zájmu. Děkuji, pane komisaři, děkuji vám za tuto diskuzi. A dovolte, abych to schrnul. Tak nejprve eh, jedna věc. Tato odpolední diskuze ukázala, že náš výbor je poměrně dosti znepokojen napříč politickými skupinami Eh, ačkoliv tady jsou jisté politické eh, rozdíly ohledně některých věcích, ale obecně řečeno se náš výbor shodne, že jsou tady důvody pro znepokojení a navíc bylo podáno na 200 dotazů, které jsme zaslali komisi, dozorčímu výboru a OLAFu a myslím, že to jenom dokládá rostoucí znepokojení které eh, vyvolala výroční zpráva dozorčího výboru. Takže to je jedna věc, kterou chci říci. Druhá věc. Zjevně probíhá otevřená diskuze o úloze OLAFu a dozorčího výboru a také dalších institucí. Takže eh, by bylo možná dobré na při příští příležitosti se tomuto podrobněji věnovat. Já jsem zaznamenal většinový názor v našem výboru, že by bylo dobré, aby dozorčí výbor skutečně fungoval co možná nejlépe. Olaf je nezávislý, ale dozorčí výbor je rovněž nezávislý orgán, to jste všichni zdůraznili. A pak je tady potřeba eh, nastavit používat tu zásadu demokratických eh, pojistek, kontrola kontrolora, a tedy to, jakým způsobem vlastně dozorčí výbor může posuzovat systémová rizika, pokud nemá možnost nahlédnout do určitých případů. Jinými slovy, je potřeba, aby, organiz, aby fungovala v organizaci dostatečná nezávislost eh, a dozorčí výbor mohl svoji dozorčí funkci plně vykonávat. Myslím si, že tady musí být situace projasněna, pokud dostatečně jasná. Není to, myslím, vyplynulo z dnešní diskuze. A třetí věc, o které bych se rád zmínil, je to, že OLAF je nezávislou institucí, ale je tu vazba na komisi v parlamentu budeme se vždy obracet na komisi, takže my tady u vás vidíme tu odpovědnost. Samozřejmě, že ne, že byste byli odpovědní za každý jednotlivý případ a postupy, které se odehrávají v OLAFu, ale jste odpovědní za fungování institucionálního rámce jako takového. Vy máte na starosti na základě smluv, provádění smluv, a provádění legislativních rámců, takže pro Evropský parlament vy jste vlastně tím prvním, na koho se obracíme. Není nikdo jiný, kdo by eh, vás mohl vyzvat k nápravě situace a my tedy žádáme o to, aby se hledalo řešení. Takže děkuji, pane komisaři, a půjdeme dále k dalšímu tématu na programu jednání. A vítám tady Edith Tierney, pokud jsem dobře vyslovil vaše jméno, z rady. Je to rozpočtová ataše ve stálem zastoupení Irska při Evropské unii. Tak nejprve ovšem paní zpravodajka, pokud si přejete. Mm, děkuji. Máme zde dva dokumenty. Je to na jedné straně pracovní dokument, kde jsou návrhy prezentovány a potom návrh doporučení do druhého čtení. Oba dokumenty spolu souvisí v tom smyslu, že v dopise eh, našeho předsedy eh, žádá předsednictví, aby postupovalo to, co já ve zprávě předkládám ve své kompetenci zpravodaje, je jít do druhého čtení a přijmout eh, tedy tyto návrhy. Eh, postupy trialogu by neměly být eh, ohroženy. Eh, vážené kolegyně a kolegové, já sama jsem investovala mnoho času do otázek reformy OLAFu. 120 pozměňovacích návrhů jsem projednala v letech 2008, 95 procentní většina byla pro tyto pozměňovací návrhy. A potom jsme komisi eh, donutili, aby naše pozměňovací návrhy také akceptovala. Musel to učinit právě pan komisař Šemeta. Eh, v dalším trialogu po deset měsíců jsme projednávali Eh, text jako takový. Já sama jsem eh, byla spokojená s výsledkem a nechala bych eh, to tak, jak to bylo. Dlouho jsem se bránila změnám, ale musela jsem akceptovat Eh, skutečnost, že je lepší toto změnit a jít do druhého čtení. Druhé čtení není nic neobvyklého a proto bych chtěla radu poprosit o to, abychom se snažili eh, zlepšit text na základě zkušeností, které jsme mezi tím získali. To je eh, jistě spojitelné s jednotlivými postupy. Eh, je to možná poněkud nepříjemné a jistě bych eh, sama reagovala tak, jak reagovat budete vy, ale pokud ten text ponecháme tak, jak je, pak tyto problémy budeme muset ještě dlouhou dobu řešit. Tak se na to dívám já. V principu se jedná o čtyři pozměňovací návrhu, které jsem klasifikovala a nejdůležitější je první. V pracovním dokumentu to uvidíte hned v, na straně čtyři, hned v úvodu. A sice ten text je měněn tak, aby dozorčí úřad měl možnost eh, požadovat dokumenty o uzavřených eh, případech, tak jak je to nezbytné pro jeho práci. Pokud to neučiníme, pak i nadále budou pokračovat spory s generálním ředitelem. Eh, druhý pozměňovací návrh eh, vyjasňuje důležitý bod sporu eh, v dnešním nařízení a sice otázka toho, kdy má být dozorčí výbor zapojen. Máme zde také kauzu Evropského soudního dvora, která toto vyjasňuje a my Říkáme, že v den předání eh, dokumentů národním orgánům má dozorčí orgán dostat eh, tyto podklady, aby mohl pracovat ex post. A tím bychom se vyhnuli eh, jednomu spornému bodu a právě ten spor bych chtěla vyřešit. Je nutné toto eh, objasnit a vyjasnit, eh, protože jinak se nám nepodaří to sklidnit. Třetí eh, je kontrola legality, legálnosti. Olaf má obrovské problémy, protože ta jednotka, která toto udělal, dělala dříve, byla rozpuštěna. To znamená, že kontrola legálnosti činnosti eh, již eh, není prováděna. My chceme tímto zajistit, eh, aby toto bylo možné učinit, protože jinak bychom museli počítat buď tedy mnohými soudními spory a nebo nespravedlností vůči občanům, kteří eh, se bránit eh, neumějí. Já bych tedy poprosila o to, aby eh, bylo právo dodržováno. To je smysl čtvrtého pozměňovací návrhu, třetího pozměňovací návrhu a čtvrtý návrh je pozměňovací návrh, který předložila Ines za socialisty. Týká se to IZIPu, tedy toho manuálu dříve. A normálně jsou takovéto záležitosti spíše záležitosti parlamentu. Tady však říkáme, že je to obtížné vyřešit, ale eh, žádáme komisi, aby ISIP eh, stanovila jako delegovaný eh, právní akt, aby se takto rozhodovalo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Jinak by to bylo příliš obtížné. My tak budeme mít možnost nahlížet do těchto otázek. Eh, takovéto řešení je jistě ve smyslu rady. Dále jsme předložili technické návrhy, protože jsme viděli, že eh, osoby a občané členských států jsou málo chráněni. Eh, to se týká především hm, stanoviska a statutu svědků. Pozměňovací návrhy jsou velmi mírné. Omezili jsme se jen na to, co je nezbytně nutné a co um, může vyjasnit nejasnosti v dnešním nařízení. V přílohách jsou technické návrhy, eh, které jsou základem. Parlament nemůže nic ztratit, pokusíme se to prosadit. V podmínkách máme i možnost třetího čtení, ale já nejsem pesimistická, já se domnívám, že když tato zlepšení převezmeme, tak si zjednodušíme práci. Tak toto plénu předložím a eh, ten, kdo eh, bude mít zájem to podpořit, eh, nechtěl mi to řekne a já ve své odpovědnosti z pravodajky bych chtěla doporučit, aby tyto změny byly akceptovány. Já se nechci dlouho hádat s radou, ale domnívám se, že musíme vytvořit efektivní OLAF, protože nemůžeme čekat na evropského státního zástupce. To bude trvat ještě 10 nebo 15 let, pane komisaři. A my, politici, když vidíme určité mezery v řešení problémů, problému, tak bychom to vyřešit měli, eh, především tam, kde to můžeme udělat. Děkuji, kolega Gajer je jako další. Eh, děkuji, já jsem se chtěl přihlásit eh, jenom v případě, když by si prohlásil, že bod 15 je tímto vyřešen. Takže jsme si nerozuměli. Děkuji. Dnes jsme vás, pane komisaři, pozvali a také jsme se obrátili na radu. Pozvali jsme paní Edith Terny a po prosíme o dialog, o určitou výměnu argumentů. Ale já bych je poprosil, pane komisaři, abyste se k tomu vyjádřil z vašeho hlediska a potom požádám radu o eh, její názor. Slyšel jste od zpravodajky, jaké jsou její návrhy a také jste sledoval naši debatu. Doufáme i nadále, že budeme moci dosáhnout určitého řešení v zájmu všech eh, zúčastněných. Děkuji. Um, thank you very much uh, and I think that uh, we already... Děkuji vám. Já myslím, že už jsme tady opravdu toho řekli mnoho, pokud se týče nařízení o OLAFu. A um, já tedy <clears throat> přejdu přímo k podstatě věci v předchozích eh, vstupech jsem už eh, řekl, že eh, tedy je třeba najít, najít kompromis o, o roli dozorčího dozoru. Tak zpočátku tedy Rada a komise měly velice odlišné představy o jeho pravomocích. Eh, komise chtěla dát tomuto výboru poměrně široké pravomoci i dokonce v vyšetřování vyšetřování. Eh, nicméně rada si přála, eh, aby se pouze zabývala problémy systémovými. Druhá věc je, že tento výbor eh, nemůže být pověřen rozsáhlými pravomocemi, poněvadž jeho, členy nepr- jeho členové nepracují na plný úvazek. Pokud se týče kontrola legálnosti eh, uvnitř OLAFu, eh, tak ISIPS, tedy opět Rada a parlament se poměrně neshodly No Rada si myslela, že eh, tato záležitost eh, je, spadá přímo do funkce generálního ředitele a eh, de facto dozoročí výbor tam nemá příliš mnoho pravomocí, neměl by mít. Nakonec byl dosažen kompromis, že všechny procedurální garance se dostaly do návrhu nařízení. ISIPS do budoucna bude obsahovat pouze procedurální záležitosti, které nijak nesouvisí s ochranou základní práv. Revize legálnosti byla také zmíněna v nařízení, ale je, bylo ponecháno na generálním řediteli rozhodnout o organizaci v této oblasti. Aby tedy nedošlo k nedorozumění, já nejsem proti podávání eh, pozměňovacích návrhů ve druhém čtení ze strany parlamentu. To je právo, které garantují smlouvy. Já si jenom myslím, jestli toto je nejlepší způsob, jak dosáhnout cíle, to je zdokonalit fungování OLAFu pokud tady parlament eh, bude mít, eh, se prostě zasekne v, v této, eh, při podávání pozměňovacích návrhů, pak celá, celé úsilí může spadnout pod stůl. Instituce mají v podstatě jenom 12 týdnů na to, aby se zhodli na kompromisu. A já si myslím, že když si vzpomeneme, že první kompromis, eh, k tomu jsme se dopracovali po eh, sedmi letech, eh, pak šance, že se na něčem dohodneme za 12 týdnů, tak to opravdu není nějak zvlášť velké. Pokud dojde k zamítnutí, pak přijdeme o způsob, jak toto vnést znovu do debaty nám zejména šlo o efektivnost a ochranu základních práv a celá práce vykonaná v uplynulých letech by takto byla ztracena. Co to znamená? Znamená, že nebudeme mít vyjasněná procedurální práva dotyčných osob. A jak všichni víme, současné nařízení k tomu víceméně mlčí. Zejména když se zamyslíme nad debatou v posledních eh, měsících, nedokážu si představit, jak bychom ztrátu těchto eh, vylepšení, těchto zdokonalení mohli zdůvodnit. Za druhé, eh, výbor eh, v podstatě nezasahuje do takových věcí, jako je třeba požadavek na to, aby eh, Olaf informoval, poskytoval zpětnou vazbu o eh, výsledcích jednání na národní úrovni. Dále, pokud se týče informační povinnosti generálního ředitele vůči dozorčímu výboru, tak tady je mm, Tady jsou prvky, které e, toto určují například, e, pokud se týče délky vyšetřování a tak dále. Čili já myslím, že tam je hodně prvků, e, které by byla škoda ztratit. To tedy neznamená, že bychom měli být spokojeni s tím, co máme. Skutečně mnohé z nálezů dozorčího výboru je třeba řešit mezi OLAFem a tímto výrobem, výborem. Eh, další otázka je právní analýza a až ji budeme mít hotovou, pak bude na nás, abychom eh, rozhodli, zda je třeba další zlepšení v legislativním rámci. Také návrh o evropském veřejném eh, prokurátorovi také ovlivní prostředí, v němž se Olaf pohybuje. Komise s potěšením bude reagovat na tuto situaci eh, takovým způsobem, aby pomohla parlamentu schválit tuto práci a dokonce jsme schopni paralelně pracovat také na nařízení o Evropském veřejném prokurátorovi. To, co eh, bylo zatím dosaženo, nám eh, bude umožňovat pokračovat v této práci dále. A já si myslím, že každý, kdo je zainteresován na tom, aby OLAF efektivně chránil finanční zájmy Evropské unie, eh, tak by se mnou měl souhlasit. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní dám eh, slovo zástupkyni rady. Dobré odpoledne. Já vám chci poděkovat za pozvání eh, k, na tento výbor a já eh, jsem eh, Edith a problematika OLAFu je v mé gesci, čili já vám představím společenskou rady. V únoru letošního roku schválila rada svůj, své první stanovisko. Domnívá se, že práce, která se provádí, zlepší efektivnost ochrany eh, zájmu Unie ve finanční oblasti. Jde také o vyjasnění vztahu generální ředitel dozorčí rada a také o vyjasnění toho, jaké informace se mají sdílet a jakým způsobem. Eh, myslím, že mohu podpořit pana komisaře Šemetu v mnoha bodech z toho, co řekl. Eh, dohoda, která byla dosažena v loňském roce po mnohaletém vyjednávání, je eh, tím nejlepším možným kompromisem a také v tomto výboru došlo k zdokonalení textu o loni v říjnu. Také bych připomněl, že pozice institucí eh, byly natolik odlišné na začátku, že jsme potřebovali sedm let na jejich zblížení a já si vědomu, uvědomuji, že kompromis, který máme na stole, je velmi delikátní, tak jak ho dojednal dánské předsednictví. Eh, reforma OLAFu trvá mnoho let, respektive jednání o její podobě. A musím říci, že Eh, delegace členských zemí se shodují na tom, že není vhodné dosaženou dohodu znovu otvírat a dále ji měnit. Eh, podle současné podoby smluv eh, Rada je schopna tuto dohodu buď to přijmout jako celek, nebo ji odmítnout jako celek. Rada doufá, že reforma bude schválena a vstoupí v platnost je to zlepšení v oblasti ochrany finančních zájmů Unie a také eh, v oblasti zodpovědnosti OLAFu. Čili my jsme pro dohodnutý text a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Tiany. A nyní je čas pro příspěvky poslanců. Pan Gajer, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také panu komisaři Šemeťovi. Eh, ano, promiňte, má slovo pan Gajer skutečně. Já eh, děkuji všem institucím a rád bych učinil následující návrh. Není nás tady mnoho, ale dvě hlavní frakce, ty nejvyšší, jsou stále ještě přítomný. Já se stavím se sympatiemi k, k pozměňovacím návrhům Inge a e, také jste e, říkala, že toto e, zde na stole máme a nic jiného není možné a že tedy bychom se měli pokusit o dohodu. Já si myslím, že naše výchozí pozice je eh, moudřejší a to není proto, že by tvé pozměňovací návrhy nebylo možné hm, podpořit. Já si myslím, že smysl mají, ale eh, domnívám se, že eh, opět otvírat tento balíček by hm, znamenalo ztratit více, než získat. Já si myslím, že po, tě, po devíti letech vyjednávání Eh, bychom skutečně eh, to, z čeho bylo dosaženo, co jsme dojednali, to bychom měli prostě eh, zajistit, zabetonovat, než se pustíme do dalšího zlepšování legislativního rámce, poněvadž to, co můžeme ztratit oproti tomu, co lze získat, je v takovém vztahu, že je opravdu lepší držet se toho, co jsme za devět let dosáhli. Já si myslím, že ta cena přijít o devíti, výsledky devítiletého vyjednávání je příliš vysoká. A zaznělo tady, že skutečně nemá smysl čekat dalších pět nebo deset let na řešení problémů, eh, které už jsou dávno identifikovány. Já jsem se obrátil také na pana komisaře a děkuji mu za jeho odpověď, eh, kdy pan Šemeta mi písemně eh, odpověděl, že je eh, docela možné, že tedy po dvou letech, to znamená po prvních dvou letech zkušeností s novým nařízením, zahájit revizi tohoto nařízení. Čili já, pokud tomu rozumím správně, tak ta obava Eh, že bychom potom čekali pět či sedm let eh, na úpravu toho, co se nepovedlo, je tedy mimo hru, poněvadž eh, by skutečně bylo možné zahájit nový proces revize nařízení, ovšem při zachování právní jistoty. Jestliže tady postavím proti sobě tyto dvě možnosti, pak opravdu se kloním k variantě Eh, zůstaňme u současného nařízení, eh, uveďme v život to, co se dosáhlo, o tom, co jsme, eh, o tom, co jsme debatovali dávno před případem Dali, tedy skutečně zachovejme to a zahájíme Eh, v poměrně krátkém čase nové, eh, nový revizní postup. Já myslím, že to by znamenalo nestrácet čas. Jestliže bychom teď ztratili 9 let a vrátili se ke starému nařízení, které nikdo si nepřeje a začít eh, všechnou, veškerou práci úplně od začátku, tak já myslím, že to opravdu není vhodný postup. Děkuji vám. Děkuji. Tak já bych navrhl, abychom dali slovo eh, zpravodajce, eh, tedy závěrečnému slovu. A ještě bych se zeptal na toto. Máme zde ještě eh, zástupce autorů studie a já bych navrhl, abychom těch zbývajících 20 minut Eh, abychom tady ty výsledky studie nechali ještě zaznít. Paní Greslé, děkuji vám, děku, děkuji vám eh, za květiny. Já myslím, že čím eh, více se zabývám dalšími studiemi a dalšími možnostmi, tak tím více, tím méně se mně to líbí. Nicméně, tak, jak ten konflikt eh, se vyvinul eh, v době eh, vyjednávání, jsem si myslel, že to nebude možné, ale já teď musím říci, že veškeré ty změny nejsou nic platné, pokud, pokud tedy vedoucí osoba tohoto úřadu je prostě na kraji propastě. Já je mi líto, ale já skutečně apeluji na radu eh, a také bych si chtěla tedy vyslechnout eh, nebo hovořit s dozorčím výborem. Já si myslím, že je nefér, eh, když tuto organizaci, kterou jsme společně uvedli v život, tak abychom si nemohli ani vyslechnout, ani vést dialog právě s tímto orgánem. Já bych byla ráda, kdyby rada toto právě učinila, aby proto připravila půdu a já si myslím, že není tak velký problém, abychom se potom sešli ještě jednou a dále na tom pracovali. Já bych skutečně prosila, abychom to, co máme na stole, brali vážně. To nedělá ani rada, ani komise a já mohu říct jedině to, že eh, Ehm, my, tady hrozí i velké ztráty tím textem, ne, nejenom zisky. A já opravdu jsem eh, proto, aby naše pozměňovací návrhy šly do pléna a není, není problém eh, hlasovat po jménech a říct ano nebo ne. Já jako zpravodajka opravdu eh, nemám jinou možnost a také jsem tomu věnovala spoustu práce. My jsme tady vyjednávali deset měsíc, pak to v radě leželo v šuflíku dva roky, komise to také eh, leželo dva roky v šuflíku po dvou změnách. Čili já si myslím, že toto jsme skutečně mohli zvládnout daleko lepším způsobem. Ano, děkuji. Pane komisaři, chcete se vyjádřit? Well, uh, here I think it... Tak eh, já myslím, že se to dotýká i mě osobně. Asi budete souhlasit, paní Gresle, když jsem nastoup, že když jsem nastoupil do úřadu, tak jsem vlastně okamžitě předložil návrhy na reformu a pak jsme postupovali dál v těch citlivých vyjednáváních. A asi oba chápeme, že tyto záležitosti, které pokr- ošetřujete ve svých pozměňovacích návrzích, jsme v trialogu řešili velice dopodrobna. V podstatě každé z těch slov probíral parlament společně s radou a komisí. A já myslím, že jsme dosáhli křehkého kompromisu. My nejsme stoprocentně spokojeni, stejně asi eh, nejste spokojena stoprocentně vy nebo rada, ale tak to bývá u kompromisu a myslím si, že by bylo opravdu škoda, kdybychom přišli o tento křehký kompromis kvůli těmto pozměňovacím návrhům. A jak řekl pan Gajer, komise je ochotná uh, prohlásit, že okamžitě zpracujeme posouzení a pokusíme se dále vylepšit nařízení o OLAFu, ale přidržme se toho, na čem už jsme se shodli. To si myslím, že je velice důležité a um, také nám to zajistí, že nebudeme zbytečně ztrácet čas. Pan předseda, myslím, že už to dnes nevyřešíme. Uvědomujeme si, že současná diskuze o dozorčím výboru vede k tomu, že někteří poslanci Evropského parlamentu říkají, že eh, původní starší nařízení se silným dozorčím výborem je lepší, takže vás prosím, abyste se nad tím dále zamyslel. A nyní, nyní bych využil zbývajícího času, který máme. Ehm, vidím to tak na 10 minut. Ehm, naplánovali jsme si dnes jednání do 7 hodin. Omlouvám se za to spoždění, ale ta předchozí otázka byla velice důležitá. Takže teď bychom chtěli představit studii na téma evropské iniciativy týkající se likvidace daňových rájů. Nejprve náš zpravodaj. Barte, prosím. Bart je zpravodajem. Ano, já se domnívám, že tuto studii by měli předložit eh, autoři. Eh, my jsme pozvali pana komisaře k debatě a když bychom ji odsunuli, tak eh, to vůbec není eh, nutné se tím zabývat. V této záležitosti eh, si s panem komisařem velmi dobře rozumím. Já jsem ehm, Výborně. Proto, si... Jsem proto, aby jsme probrali tu studii a možná by bylo nejlepší, aby eh, aby u toho byl i pan komisař. Nejprve pan Ackermann. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, just a brief uh, overview. Jenom stručný přehled eh, prezentace této studie týkající se Evropské iniciativy k likvidaci daňových rájů a finančních transakcí v takzvaných offshore zemích a dopad eh, těchto systémů na vlastní zdroje a rozpočet Unie. Eh, velice stručně cíle této studie. Eh, hlavními zdroji informací, které jsme analyzovali, to byly charakteristiky daňových rájů, změny ve fungování daňových rájů v poslední době, Eh, sledovali jsme to, kdo využívá daňových rájů, jaký dopad to má. A také jsme se věnovali nástrojům evropské politiky a účinnosti a efektivitě nástrojů jiných mezinárodních organizací a následně jsme dospěli k určitým doporučením. Dnes tady mám kolegu, který eh, s námi spolupracoval na této zprávě. Je to doktor William Vlček eh, z Univerzity St. Andrews, který vám představí eh, některé další organizace působící v této oblasti. My jsme měli za úkol revizovat, revidovat evropské iniciativy, které by měly vést k eliminaci daňových rájů a offshoreových finančních transakcí, které mají dopad na evropské zdroje a rozpočet. Věnovali jsme se dvěma oblastem. Za prvé eh, role a dopad daňových rájů a offshoreových ehm, tajných jurisdikcí. A druhá oblast eh, to byla eh, politická protiopatření OECD, EU, G20 a dalších mezinárodních organizací. Byli jsme požádáni, abychom se pokusili také definovat a charakterizovat daňové ráje a jejich obecný dopad, který mají tyto jurisdikce, jaké praktiky, postupy používají, jaký dopad to má na evropský rozpočet kdo jsou uživatelé daňových rájů a jaký dopad mají daňové ráje na finanční zájmy Evropské unie. Věnovali jsme se také dopadům daňových rájů na, finanční, na daň z finančních transakcí. Druhá oblast, na kterou se studie zaměřuje, to jsou no, otázky evropských nástrojů, opatření, eh, opatření podnikaná jinými mezinárodními organizacemi a účinnost evropských nástrojů a politika, soudržnost těchto eh, nástrojů. Za účelem provedení této studie jsme prověřili celou řadu dokumentů, oslovili jsme nejrůznější zainteresované subjekty, generální ředitelství pro daně, OECD, Globální forum pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely, ale i další organizace. Provedli jsme šetření formou dotazníků. Bohužel jsme dostali pouze omezené množství odpovědí. Provedli jsme také případové studie a samotná práce proběhla od října loňského roku do února letošního roku a studii jsme zakončili v dubnu. Pokud už tedy hovoříme o daňových rájích, tak ehm, Eh, máme na mysli eh, tajné jurisdikce, offshoreové, eh, nespolupracující jurisdikce a jurisdikce používající nelegální postupy. My jsme ověřili nejrůznější zdroje informací, Eh, včetně zdrojů OECD, eh, zdrojů Mezinárodního měnového fondu, eh, Global Forum, Banky pro mezinárodní vypořádání, zdroje Evropské komise, také Úřad pro odpovědnost Spojených států, Tax Justice Network a prověřovali jsme také webové stránky různých offshoreových eh, eh, zdrojů. Získali jsme seznam eh, daňových rájů z roku 2008, zpracovaný orgány Spojených států. Máme také seznam OECD z roku 2006 a seznam soudu eh, Spojených států a daňových úřadů Spojených států. Celkovým závěrem je to, že neexistuje eh, celkově obecně přijímaná definice, eh, že dochází k překrývání mezi různými definicemi a zároveň tam jsou určité mezery, pokud jde o definice používané jednotlivými mezinárodními organizacemi či jinými orgány až eh, doposavat eh, byly v těch definicích, eh, které používá Evropský parlament a Evropská komise, také podstatné rozdíly. Asi nemá smysl procházet ty definice. My jsme schromáždili jejich společné rysy. Daňovým rájům jde o to přispívat k daňovým únikům, nabízejí daňové služby eh, a finanční služby daňovým nerezidentům, nabízejí možnosti překonat eh, právní a administrativní překážky, neposkytují žádné informace dalším stranám, mají omezené, velmi nízce nastavené standardy pro obchodní společnosti, a většinou nemají uzavřené žádné dohody o výměně informací pro daňové a finanční účely. Obecně tedy eh, eh, jsou tady dva, dvě velké skupiny daňových rájů, jednak jurisdikce se škodlivými daňovými prax, praktikami a takzvané tajné jurisdikce, které jsou podmnožinou té první skupiny. Ehm, hodně se tady operuje eh, s tou koncepcí utajení, eh, což souvisí s organizovanou trestnou činností a vyřešení tohoto problému by bylo pochopitelně velkým posunem ku předu, ale přesto jsou tady ještě další eh, jurisdikce, které nejsou utajené, přesto používají škodlivé daňové praktiky. Jaké jurisdikce můžeme tedy považovat za daňové ráje? V naší zprávě eh, neuvádíme definitivní odpověď, protože to bohužel není možné na základě eh, té celé řady definic, které se ve světě používají. Je jasné, že řada eh, jurisdikcí po světě používá škodlivé daňové postupy. Jsou tam i členské státy Evropské unie a území, s eh, nedávnými eh, či současnými vazbami na členské státy Evropské unie. Tady vidíme eh, počet jurisdikcí, které jsou považovány za offshoreová centra nebo škodlivé jurisdikce. Za takové považují nejrůznější organizace. Ten nejdelší seznam zpracoval Mezinárodní měnový fond v roce 2000. Ten eh, doplnil druhý seznam eh, MMF z roku 2007, eh, který je sestaven na základě přísnějších kritérií. Seznam dole je seznam na banky pro mezinárodní vyrovnání. Je to seznam offshoreových center, a byl zpracován ve třetím čtvrtletí roku 2012. Naše diskuze s DG pro daňové záležitosti ukázaly, že samotná komise eh, si nevede eh, žádný seznam daňových rájů, ale existuje seznam jurisdikcí, které nedo, eh, dodržují eh, běžné daňové standardy. Pokud jde o případný záměr sestavit takový eh, seznam, prozatím by se využívaly zdroje OECD a zdroje Global Forum. Nicméně s tím souvisejí určité mm, problémy k čemuž se za okamžik vyjádřím. Je jenom několik málo jurisdikcí, které se objevují v podstatě na všech seznamech. Nicméně to nemusí být nutně ty nejvýznamnější daňové ráje. Tam vpravo vidíte eh, ten seznam OECD 2000, eh, vlevo národní eh, vyšetř, zdroje ze Spojených eh, států, mezi tím sloupec eh, banky pro mezinárodní eh, pořádání a zdroj OECD z roku 2009. Toto je pokračování téhož seznamu a zde vidíme několik členských států, které jsou zahrnuty do několika seznamů, ale nikdy nebyly zahrnuty do seznamu OECD jakožto daňové ráje. Co je důležité, když se podíváme na index finančního utajení, tak eh, některé eh, z těchto zemí jsou poměrně vysoko na seznamu. Na této stránce vidíte jurisdikce, které OECD z roku 2009 považuje za jurisdikce používající mezinárodní daňové standardy. To znamená, že nejsou považovány OECD za mm, eh, jurisdikce používající utajení. Objevují se ovšem na jiných seznamech, například seznamu OECD z roku 2000. V roce 2009 eh, uvedla OECD tento eh, seznam dalších finančních center, jak je nazývá, nenazývá je tedy daňovými ráji, ačkoliv v řadě případů některé z těchto jurisdikcí jsou obecně nebo mm, eh, celosvětově považovány za daňové ráje. Zde máte seznam, který vychází eh, z údajů Banky pro mezinárodní eh, vypořádání. Je to zpráva z třetího čtvrtletí roku 2012 eh, a vidíte tady zahraniční závazky na hlavu, což je ukazatel rozsahu, v němž daňový ráj poskytuje své služby nerezidentům jasně eh, seznamu vévodí Kajmanské ostrovy, kde závazky ve výši 25 milionů jsou vlastně závazkem na hlavu, následuje Jersey, ale už vidíte, že to je řádově nižší číslo. Zde bych chtěl také zdůraznit práci, kterou eh, odvedla Charity Action Aid, která zpracovala seznam všech eh, Eh, dceřiný společností ze seznamu FTSE 100 eh, a uvedla, že některé z těchto dceřiných společností, eh, řada z nich sídlí v daňových rájích a máme k dispozici také seznam ze Spojeného království, který ukazuje, že ze stovky nejvýznamnějších londýnských společností kotovaných na londýnské burze Eh, řada z nich eh, sídlí v Delaware a nebo tam eh, řada z nich má ceřené společnosti. Po Delaware je důležité Nizozemsko, tam jich je 1280, těch ceřiných poboček, následuje Jersey, Hongkong, Lucembursko, Kajmanské ostrovy, Švýcarsko a tak dále. Tady vidíte vazby a propojení mezi celou řadou jurisdikcí, které svého času nebo i nyní jsou na seznamu daňových rájů a vidíte vzájemné vztahy mezi nimi a Spojeným královstvím. Jsou to eh, často zámořská teritoria, eh, teritoria eh, Eh, závislá na britské kol- na koruně nebo bývalé britské kolonie. To znamená, že jsou tam různé historické vazby na Spojené království, některé z nich nejsou eh, eh, z doby příliš vzdálené. Jsou to území s nějakým výsadním postavením legislativou, která je dosti podobná britské legislativě. Nicméně nejedná se pouze o britský problém. Když bych se odvolal na statistiku British Action Aid, a těch největších 100 firm na londýnské burze, které eh, odpovídají za 80 tržní kapitalizace, tak eh, ty v britských zámořských eh, teritoriích vytvořili na 1600 ceřinných společností, ale členské státy jich tam založily na 2400 nebo jiné firmy z jiných členských států. Teď se dostáváme k otázce toho, kdo daňové ráje a za jakým účelem využívá. Je to jenom několik málo skupin ze společnosti, které, v určit, které daňové ráje do určité míry využívají. Toto je jenom takový zjednodušený, zobecněný přehled, který vám asi nebude neznámý, jenom bych zase odkázal na ActionAid a jejich statistické údaje, které ukazují, že mezi předními uživateli je 100 eh, největších firm eh, kotovaných na londýnské burze, především eh, banky a jejich ceřiné společnosti, potom firmy z ropného, plynařského sektoru, firmy z mediálního sektoru pojišťovnictví, energetiky a několik bank přímo ten seznam vede. Eh, s tím, že mají téměř 500 ceřiných eh, společností v daňových rájích. Pan předseda přerušuje řečníka. Já bych eh, chtěl poděkovat tlumočníkům a teď už budeme pokračovat pouze anglicky. Um, coming now on to the overall impact of uh, tax havens. Um,